Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové, prosím, posaďte se a můžeme začít zahájit naše dnešní ranní zasedání výboru Regi. Děkuji vám mnohokrát. Začneme hlasováním. Máme jenom jeden bod k hlasování, je to zpráva o strategii EU pro alpský region. Spravodajkou je paní Breso. Paní zpravodajka svůj návrh zprávy prezentovala na eh, dubnovém zasedání výboru REGI. Do lhuty jsme obdrželi 217 pozměňovacích návrhů. Paní zpravodajka také navrhuje několik kompromisních pozměňovacích návrhů. Chcete se vyjádřit, paní zpravodajko, ještě než budeme hlasovat? Grazie, grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla pouze poděkovat kolegům za jejich práci. Měli jsme několik zasedání se stínovými zpravodaji, pracovali jsme společně a hledali jsme kompromisy. Já mám dojem, že se nám podařilo dospět k textu, který eh, dozná podpory ze všech stran. Možná, že to nebude odpovídat všem, ale myslím si, že v konečném efektu se nám podařilo sjednotit se ohledně těch hlavních témat a našli jsme nosné kompromisy, které v konečném efektu obohatily zprávu. Takže srdečné díky všem těm, kteří spolupracovali, kteří mě podporovali během této práce. Eh, my jsme skutečně pracovali velice intenzivně. 217 pozměňovacích návrhů, to je opravdu hodně a vidíte, že je tady i spousta kompromisů. Díky všem. Děkuji a můžeme tady přejít k hlasování. Začneme pozměňovacím návrhem 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 43 pro? Proti?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 Přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 31, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 22, pro, proti, zdrželi se, přijato. 29, kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní, tedy návrh, pardon, 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 já se omlouvám, je to pozměňovací návrh, nikoli kompromis. Pozměňovací návrh 123. 123. Ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, to byla moje chyba, říká paní předsedkyně. Nyní kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní máme ústní pozměňovací návrh, ale teď se dostáváme ke kompromisu 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 15. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano, o kompromisu 30 jsme hlasovali. Nyní pozměňovací návrh 138. Druhá část. Druhá část pozměňovacího návrhu 138. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 143. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Také tady byl ústní pozměňovací návrh ze strany paní zpravodajky. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, dobře, odhlasovali jsme to tady i s tímto ústním pozměňovacím návrhem. 155, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 161. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 162. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 165, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 167, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 168, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 176. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 179. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 189. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Aha, máme tu dílčí hlasování. Omlouvám se dvě části. Takže první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 203. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 206. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 215, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1, citace, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 5 pro, je to tady úvodní ustanovení A, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, B, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11. Je to recital B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 15. Je to úvodní ustanovení C. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, je to opět k C. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže budeme hlasovat o 16 i s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 19. Úvodní ustanovení C a kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 20 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh, pardon, číslo 22. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 23 pro. Máme tady tady ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomu? Ne, dobře, hlasujeme tady o pozměňovací návrhu 23 i s tím ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Úvodní ustanovení E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přicházíme ke kompromisu 37. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 32, je to úvodní ustanovení F. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 33, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 34, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přicházíme k návrhům Employment 1, tedy A, Empl A. Paní Breso, prosím. Eh, solo per eh, eh, segnalare che abbiamo accordo... Já bych chtěla jenom zmínit skutečnost, že jsme zohlednili celou řadu návrhů také komise z hlediska těchto pozměňovacích návrhů. Většina návrhů tedy byla zohledněna v těch kompromisech. Děkuji. It, uh, it was... Dobře, bylo tedy pro vás důležité, abychom věděli, proč tady máme mínus. Bez mikrofonu, bohužel. Ani Paní pravodajka navrhuje mínus. Dobře, říká paní předsedající, zkusíme to nějak združit do bloků. Takže poz, e, návrh A až K, Ample. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Všechny tyto návrhy jsou zamítnuty. Návrh L. Kdo je pro? Ne, to je kompromis, dobře to odpadá, protože to už bylo v součástí kompromisu. Nyní tedy návrhy M. Ne, L nám odpadá, takže M až O výboru Ample. Samozřejmě mimo těch, které odpadly. Řekněme to tady do zápisu samozřejmě. Takže M až 18, kromě těch návrhů, které odpadly. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní návrhy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Je to tady podobné, to znamená, budeme hlasovat od A do C jako blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Všechny tyto návrhy zamítnuty. Kompromis 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrhy E až kompromis 35, kromě toho, co nám odpadá. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Všechny tyto návrhy jsou zamítnuty. Nyní tedy kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní návrhy 25 až 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Všechny tyto návrhy jsou zamítnuty. Nyní návrhy ze strany výboru pro dopravu a cestovní ruch. Uděláme to stejně, to znamená návrhy od A do F. A potom až vlastně do čtrnáctky. Kromě samozřejmě těch, které nám odpadají. Kdo je pro? Poznámka mimo mikrofon. all, all the others, this block has been fine because we've... Já myslím, že tady to je stejně. Tady jedno říká řečník. Ano. Vám jde o návrh C, je to tak? Od A do C. Dobře, takže A, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh B, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh D. Dobře, teď už můžeme hlasovat dohromady. Aha, já vás poprosím tedy, abyste mi řekli, o čem chcete hlasovat zvlášť. O všech. Dobře. Dobře, tak jedeme dál. Návrh D. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh E pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit? Dobře. Na, ověřujeme návrh D. Ne, E, říká. Chceme ověřit D, říká paní předsedkyně D jako Dunaj. Zahajuji hlasování. Disclosed. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh E. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh F. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. GH 1, 2, 3, 4 nám odpadají. Můžeme blokově hlasovat o pětce až třináctce? Ano, dobře, takže prosím, hlasujeme dohromady. Od čísla 5 do čísla 13, kromě těch, které odpadají. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní přecházíme k návrhům výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Přeje si někdo hlasovat odděleně nebo můžeme hlasovat dohromady? až do 24. Až do 24 můžeme to odhlasovat dohromady? Ne, chcete to udělat zvlášť. Dobře. Číslo jedna nám odpadá, to už bylo v kompromisu, takže číslo dvě, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo tři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka odpadá, šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm odpadá, číslo devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Deset odpadá, jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo dvanáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. třináct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 odpadá, 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 24 odpadá, 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 odpadá, takže 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní tedy přecházíme k závěrečnému hlasování elektronicky o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratulujeme paní zpravodajce, paní Breso. Zpráva je schválena. Takže já vám mnohokrát děkuji. Nevím, jestli už tady máme pana Gajera. Okay, ladies and gentlemen, we can continue. Dámy a pánové, budeme pokračovat, budeme pokračovat tak, jak nám velí pořad jednání. Dalším bodem je, je výměna názorů s hlavním zpravodajem pro rozpočet na finanční rok 2017 a to ve všech oddílech. A jsem ráda, že zde mohu přivítat pana Gajera, pana Jence Gajera, Omlouvám se za špatnou výslovnost, říká paní eh, předsedkyně, který je právě hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2014. Pan Gajer eh, má zájem eh, pracovat individuálně se všemi eh, výbory, zejména s výborem, který má na starosti téměř jednu třetinu tohoto rozpočtu nebo pod který spadá. První eh, výměna názorů je dnes a má zde být prezentace, která byla eh, prezentace komise k tomuto Eh, rozpočtu, která byla odložena z května na dnes a naším zpravodajem k tomuto tématu je pan Von. Pan Von tady není a za něj vystoupí pan eh, Nielsen, který bude prezentovat jeho stanovisko, ale až později. Nyní tedy předám slovo panu Gajerovi. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych chtěl velice poděkovat za tu příležitost, že dnes ráno mám možnost pár minut s vámi hovořil o návrzích rozpočtu na rok 2017. Já mám tu čest, že pracuji na návrhu Evropského parlamentu, jsem odpovědný za tento návrh. A tak, jak paní eh, předsedkyně to naznačila, toto cvičení, které probíhá tento rok, bude poněkud jiné než v těch eh, předchozích letech. My jsme již naznačili, že komise o čtyři týdny odložila zveřejnění tohoto návrhu. Mělo to být 24. května, to bylo původně oznámeno. A komise zastává stanovisko, že potřebuje ještě určitou dobu na to, aby rekalkulovala všechny záležitosti, které souvisejí s uprchlickou krizí. Takže zatím eh, tedy bylo rozhodnuto, že to bude po referendu v Británii, i když to samozřejmě vůbec nesouvisí. Ten zástupce generálního eh, ředitele eh, tohoto ředitelství zdůraznil, že tady není vůbec žádná souvislost. No, já jsem to trošku pojal ironicky. My víme, že momentálně eh, komise nemůže nějakým způsobem vystoupit výrazně, aby nevyděsila britské eh, obyvatele. Samozřejmě my jsme už v praxi eh, dříve zažívali některé situace podobného typu, například když byly evropské volby, tam vlastně se rozhodlo podobným způsobem. Takže tady je ovšem otázka, jak rychle tedy rozhodne také rada. To je ta otevřená otázka. Kdy rozhodne rada? A to tedy vedlo tomu, že včera na rozpočtovém výboru jsme se rozhodli, že první trialog nebude se konat ještě před letní, letní přestávkou, ale hned po létu. Samozřejmě jsou tady určité organizační problémy, které souvisejí také s finančními prostředky. Víte, že jsme měli první směrnice, které vlastně byly přijaty ohledně rozpočtu na plenárce Dubnu, pokud se nemýlim. Tam byly rozhodnuty ty hlavní směry, zazněla tam argumentace Evropského parlamentu a my jsme vycházeli z toho, ty, ty hlavní směry eh, získaly k mé velké radosti velkou většinu podpory v Evropském parlamentu a Tyto směry vycházejí z toho, že finanční potřeby se příliš nebudou tedy lišit od potřeb roku 2016. A to je poznamenáno především tím, že 5 miliard eur jsou dodatečné finanční prostředky, které byly mobilizovány pro řešení tedy uprchlické krize jednak na odstranění příčin Eh, těchto uprchlických problémů a jednak na řešení eh, přijímání uprchlíků. Je to kategorie 3 a 4. 3 vnitropolitická záležitost a vnější politika to je čtyřka. To znamená, že jsme vyčerpali všechny horní limity z hlediska tohoto rozpočtu v těchto kategoriích ohledně Evropské unie. Já tady se nedomnívám, eh, že ty nároky roku 2017 budou moci být menší než roku 2016. Co to znamená? Za prvé, v těchto dvou kategoriích tedy nedojde k nějakému zmenšení a dále. Musíme si uvědomit, že ty jednotlivé kategorie takřka nejsou tedy dostatečně naplněny a pokryty. To znamená, že eh, bude muset se přemýšlet o tom, jak převrstvit eh, tyto kategorie, převést je do trojky, čtyřky. Tady je otázka také stanoviska rady. Víte, že tady máme limity eh, ročního rozpočtu a samozřejmě tady jde o to, aby se vytvořil prostor z hlediska víceletého finančního rámce. A samozřejmě tady zaznívá také argument, aby tady nedošlo příliš k vysokým platbám. Takže to je jeden z mnoha problémů, které máme v tomto rozpočtu. Evropský parlament si stanovil priority, ty jsme zohlednili i nadále a musím vám připomenout, že co se týče financování Evropského fondu pro strategické investice, tak tady máme 4 miliardy euro roku 2016 a ještě i na další rok. To jsou tedy 4 miliardy, které jsme v podstatě dali dohromady z hlediska EFSI. Co to znamená? Znamená to, že musíme zasáhnout do tohoto soukolí a musíme se snažit tam najít miliardy. A toto vše ukazuje, podle mého názoru minimálně, že středně dobý rámec je něco, co v podstatě může fungovat, pokud nejsou velké krize a pokud je tady dobrá politická situace, tak jak to bylo roku 2013. Ale vzhledem k tomu, že tady máme obrovské přesuny obyvatel, největší vlastně po konci druhé světové války, tak eh, je nezbytné se podívat na nové promýšlení, je nutné nově diskutovat o tom střednědobém finančním rámci. Co se týče těch guidelines, tak Evropský parlament také rozhodl, že vyzve komisi, aby provázala rozpočet více s těmi ekonomickými nástroji, které má komise, aby se zlepšila evropská přidaná hodnota. Ze strany komise máme přehled těch ekonomických výhledů roku 2015, máme výroční přehled růstu, máme přehled ohledně evropského semestru. Takže to podle mého názoru naznačuje, že je tady snaha vyhodnotit všechny tyto ekonomické nástroje. A samozřejmě to musí být provázeno demokratickou diskusí v parlamentu a teprve pak se tedy musí rozhodnout, jak nasměrovat tyto trendy a využívání těchto ekonomických nástrojů, jak je začlenovat do využívání rozpočtu a jak nasměrovat tyto rozpočtové položky. Dále je nutné také zohlednit cíle, které si Evropská unie stanovila z hlediska horizontu 2020. Tady jsou dva, dvě záležitosti, které mi leží na srdci. Boj proti nezaměstnanosti mladých Tady máme nástroj e, iniciativa mladých a pak je to boj proti chudobě v Evropské unii. To je také velmi důležité. Takže toto vše budeme zohledňovat, až budeme vytvářet návrh a kompozici toho rozpočtu. Samozřejmě známe ty politické potíže, v jakých nyní e, žijeme a samozřejmě také víme, že rada není příliš připravena e, mobilizovat své prostředky ale nicméně doufejme, že pak že to jinak nejde. To jsou tedy podmínky, za jakých musíme toto připravovat a já už se dopředu těším na vaše komentáře. Děkuji. Very much. Děkuji za úvodní prezentaci, děkuji za Eh, uvedení té diskuse. Tímto nyní dám slovo panu Nielsenovi, který nás seznámí se stanoviskem pana Vona, který je zpravodajem, ale dnes tu není. Derek tu není, vede ve Veosu eh, kampaň a doufám, že úspěšnou kampaň, ale on mi připravil poznámky, které si dovolím přečíst. Možná, že by reagoval na to, co eh, řekl pan eh, Gajer, nicméně ty jeho písemné poznámky jsou klíčové pro eh, ten náš pohled, pohled výboru REGI. To znamená, jsme si vědomi Eh, že my jako výbor, eh, výbor REGI eh, v oblasti kohezní politiky, politiky soudržnosti představujeme hlavní výbor, který jehož cílem je nastavit vyrovnanější rozvoj v rámci jednotlivých regionů. Rozpočet roku 2017 je klíčový a je potřeba se nad ním pečlivě zamýšlet. Je třeba zajistit, aby zejména zejména v oddíle 1b byly všechny položky, které budou uspokojovat fondy soudržnosti a vůbec politiku soudržnosti. E, proto je důležité, aby nedošlo eh, k nedostatku na straně příjmu, což potom vede k nedostatku vyplácení peněz. Eh, plán na rok 2017 by toto měl řešit a chceme, aby komise ukázala pokrok v oblasti zjednodušení fondů, zejména pokud jde o snížení zátěže, pokud jde o implementaci projektů EU. Dále je potřeba, abychom se zaměřili hlavně na výsledky, našli cesty, jak měřit úspěch financování EU, abychom mohli vyhodnotit, kde ty peníze byly dobře vynaloženy a kde jsou možná nějaká zlepšení. To znamená, že jde třeba, um, že je třeba efektivně hledat um, úspory. Pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti, je třeba, abychom dokázali, že skutečně něč, něco dokazuje, něco, mm, něčeho dosahuje. Vedle toho je potřeba vyčlenit peníze na uprchlíky a imigraci a e, navázat na e, evropské e, na politiku 2020 a na fond fondy EFSI. Je zatím mm, toto předběžné, protože prezentace bude eh, ze strany komise až 27. Eh, června, tudíž pozměňovací, eh, ale nicméně k tomuto pozměň, pozměňovací návrhy k tomuto je možno předkládat až do 20. července 2000. 16. Děkuji, děkuji a nyní prosím stínové zpravodaje, které byly k tomuto stanovisku, kteří byli k tomuto stanovisku eh, vybráni pan, pan Nestoroj za EPP. Já bych rád řekl, že podporuji to, co probíhá v rozpočtovém výboru. A tady naše vztahy s rozpočtovým výborem, respektive vztah pana zpravodaje k tomu rozpočtovému výboru, jsou velmi e, dobré. Nicméně každoročně zaznamenáváme stejnou situaci, totiž, že rada mm, vrací e, rozpočet, který je vyžadovaný na e, regionální rozvoj a a musíme tedy spoléhat na tu eh, stávající metodu, kterou máme, totiž která potom vede k zajištění investic eh, do regionálních politik na úrovni, které jsme si Eh, odsouhlasili dříve. To je jedna věc. Pokud jde o ty nové vývoje, například, tedy zejména v oblasti EFSI, eh, Fondu pro strategické investice, v minulý týden jsme si na plenárce vyslechli, že ta, ten nástroj funguje dobře, že se počítá s jeho prodloužením a rozšířením a tady bychom uh, chtěli slyšet a vidět detaily, které nás přesvědčí o výsledcích tohoto nového nástroje. Máme určité první, prvotní výsledky, pokud jde o ten multiplikační faktor a ty se zdají skoro neuvěřitelné. Multiplikační efekt 16 či 23 a já tomu skoro mm, nerozumím. V našich, my většinou hovoříme o tom multiplikačním efektu e, v míře 4, to znamená 1 euro za, za, každému, za každé, jedno každé euro z kohezních fondů společně s těmi místními a národními investicemi, soukromými investicemi nám generuje 4 eura. A to někdo nyní se říká, že když se Ehm, data prvotní investice ve formě půjček, to je stejné. Všem půjčka se musí vrátit. E, ano, samozřejmě půjčky e, mohou rozpumpovat ekonomiku, ale toto je něco jiného a neměli bychom to tak e, automaticky mm, přebírat. A my proto chceme mít zprávu z vlastního stanoviska, která by se podívala hlouběji Itálii na ty typy nástrojů, pokud selhává trh, kde se dají použít tyto nástroje, tyto záruky ve formě půjček. V celé řadě těch projektů totiž nejsou soukromí investoři, kteří by měli eh, eh, zájem zejména pokud jde o projekty eh, rozvoje v těch eh, eh, regionech, které mají, směřují ke konvergenci. Mm, je mm, skvělé, že z EFSI mm, tedy máme likviditu kolem velkých finančních objemů, ale je to trošku jako eh, předpověď počasí, bude pršet zde, či bude pršet někde jinde. Eh, to tež s těmi projekty bude projekt tam, či eh, jinde a není zde vůbec jasnost toho, kde bude ten rozvoj probíhat, tak jako my to máme v našem tematickém přístupu. Já vím, že toto není úplně přesně k rozpočtu 2000 2017. Nicméně myslím si, že potřebujeme hlubokou diskusi k tomu, jak ty hlavní investiční proudy budou směrovány a budou fungovat a to i v souvislosti s těmi doplňkovými instrumenty, které nyní vznikají. Chci, to, to jsem hlavně chtěl zúraznit, že potřebujeme tu, že potřebujeme dobrou zprávu, informaci ze strany Evropské komise a nad tím se musíme uh, velmi detailně zamyslet před předtím, než uzavřeme k těm našim eh, jednotlivým nástrojům. Pro mě to zatím zůstává velmi nejasné, pokud jde o naší politiku regionálního rozvoje. My musíme mít stabilní rozpočet pro regionální rozvoj. Ty peníze jsou nezbytné, jsou potřebné v následujících letech, protože operační programy jsou postupně realizovány a možná jsme s tím novým programovacím obdobím začali příliš pozdě. Pozitivní však je, že 25 miliard se podařilo, těch nesplacených, nevybraných peněz se podařilo snížit na přijatelnou úrovni. Eh, že přenášíme více těchto nesplacených částek do nového období a předpokládám, že zde budou, se objeví další vlna těchto nesplacených částek v dalším období. Eh, to se objeví v letech 2018-19, takže bychom neměli být příliš spokojení. Komise říká, ano, zvýšili jsme, nebo podařilo se nám dosáhnout toho cíle, ano, zpětně, ale není to žádná záruka, záruka do budoucnosti, je to v podstatě opačný důsledek, ty problémy se budou znova kumulovat. Děkuji, že jste eh, dnes k nám přišel. Děkuji, paní Tomašič, stínová zpravodajka, máte slovo. Děkuji. Velmi stručně Vzhledem k tomu, že žádáte o realistický rozpočet, to znamená eh, vyrovna, eh, vyrovnanost mezi konsolidací rozpočtovou a investicemi. My též podporujeme realistický rozpočet na rok 2017. Na jedné straně fiskální obezřetnost, na druhé straně investice, které hm, pomůžou nárůstu nových pracovních míst. Včasný, eh, předpověditelný a přesné vyhodnocení potřeb služeb je nutné, abychom měli jasnou představu o potřebách toho rozpočtu. A to je nutné k tomu, abychom dosáhli dobrého rozpočtu. EKR dále důra e, zňuje to, že změny by měly být e, minimální a e, před prognózy výnosů by měly být včasné, abychom mohli jasně předem určit, jaké budou předpokládané výnosy do rozpočtu. Děkuji. Další stínovou zpravodajkou jsem já, takže já se vyjádřím za ALDE. Nejdříve ze všeho bych chtěla vám poděkovat, pane Gére, za tuto výměnu názorů i v takovémto raném stádiu. Ačkoliv ještě nemáme návrh od komise, přesto je důležité znát názor a směr Evropského parlamentu. Pro nás ve frakci ALDE je nesmírně důležité vidět v rozpočtu na rok 2017 především si, synergii a doplňkovost mezi jednotlivými nástroji, které jsou v Evropské unii k dispozici. A to zahrnuje fondy eh, pro politiku soudržnosti, EFSI a ostatní horizontální programy. Pro nás je důležité vědět, že na území celé Evropské unie máme dobře naplánované, dobře nasměrované rozpočty nebo financování, které bude zaměřené na výsledky a které skutečně povede ke změnám směrem tedy k vytváření růstu a pracovních míst. Dále. Tady říkáme, že budeme pracovat na rozpočtu 2017 a zároveň tedy na přeskumu či revizi eh, víceletého finančního rámce. Tedy zároveň budeme pracovat na rozpočtu pro ten rok a na celém rámci. Je tady nesmírně důležité vědět, jaké jsou hlavní směry eh, toho přeskumu a vůbec změn v celém rámci. aby se to poté celé promítlo i do rozpočtu na rok, na rok 2017, protože to bude rozpočet, který do kterého se promítne celé to nové prostředí, do kterého se promítnou veškeré výzvy, před kterými stojíme eh, a které jsme neznali v roce 2013, kdy jsme tento rozpočtový rámec plánovali. Děkuji eh, panu Van Nistelrojovi, který říkal, že tady chceme vidět v tomto rozpočtu veškerá opatření, která se vyhnou v budoucnu dalšímu hromadění nesplacených plateb, protože v tuto chvíli už máme lepší pozici, ale je to proto, že máme velice omezený počet plateb. Především pokud jde o operační programy, protože ty jsou teprve v raném stádiu svého vývoje. Veškerá opatření, která se vyhnou v budoucnu nahromadění nesplacených plateb, budou součástí toho dlouhodobého plánování a rozpočet na rok 2017 je tady z dlouhodobého hlediska, z hlediska dlouhodobého plánování velice důležitý. Tak bych chtěla zdůraznit, že operační programy v tuto chvíli jsou v plenkách ještě, začíná probíhat implementace, ale v roce 2017 očekáváme už, že uvidíme skutečný efekt o nových operačních programů, nových politik a rozpočet na rok 2017 by právě toto měl zohlednit, protože Předpokládáme, že v roce 2017 skutečně začne už samotná implementace projektu. Děkuji, to bylo tady za skupinu ALDE. Dalším stínovým zpravodajem je pan Omar Že. Máte slovo. Madame la présidente, Vážená paní předsedkyně, děkuji. My jsme kolegy v rozpočtovém výboru a já jsem eh, stínovým zpravodajem z hlediska revize víceletého finančního rámce. A po mém vystoupení eh, budu muset odejít, budu se účastnit jednání ohledně kompromisu. Myslím si, že je možné prohlásit, že jde o to, aby se pokročilo eh, v těchto dvou postupech, které jsou velmi spojené. Nebudu hovořit o podrobnostech, ale jde o to, jakým způsobem si přejeme dosáhnout našich cílů z hlediska poměru sil o co jde. Jde o tento poměr sil vůči radě. A samozřejmě tyto výsledky ovlivní také rychlost, jakou budeme postupovat z hlediska projednávání tohoto rozpočtu na rok 2017. Je tady jedna zajímavá věc pro obě strany. My jsme se snažili jaksi mm, vycházet z návrhu komise a stanovit naše zaměření. Musíme se podívat na dokument Evropského parlamentu a vnímat ho jak z hlediska revize, tak z hlediska rozpočtu na rok 2017 jako dokument nebo dokumenty, které mají určitou politickou sílu. To znamená, že jednoznačně naznačují, jaké jsou priority, které jsou vlastní Evropskému parlamentu. Já jsem měl příležitost to prohlásit už a vidíme, že v rámci těch jednotlivých rozpočtových postupů Eh, se eh, jaksi potýkáme s omezováním těchto víceletých finančních rámců. Rozpočty 2016 ale také zřejmě 2017 nedokáží eh, reagovat dostatečně na krize, které se objevily. A jde tady o to, jakým způsobem využít všechny flexibility, které tady existují a rezervy. A je to velmi obtížné, to jsme viděli v roce 2016, je velmi obtížné jít ještě dále. A to mě odkazuje na jednání, které jsme měli, když jsme probírali víceletý finanční rámec. A e, kdy jsme hovořili o tomto rozpočtu. Tento rozpočet vnímáme jako rozpočet spíše úsporného typu. Jednak musíme naplnit povinnosti, které máme v rámci těch jednotlivých politik a mm, musíme z toho vyvodit důsledky a doufám, že budou stejně postupovat také všechny ostatní politické skupiny z hlediska revize víceletého finančního rámce. Zvláště co se týče fondu soudržnosti. Je tady celá řada otázek, které tu existují. Je to záležitost platby, těch nezaplacených faktur. To se musí řešit 2017-2018. V tomto období se objeví první tyto platby. A musíme tedy vyvodit důsledky z této situace také rozpočtově. Jsou tady některé konkrétní situace, které se musí řešit. Netýkají se přímo roku 2017, ale regie musí řešit. Jedná se o jaksi udržitelnost rozpočtu. Tady je celá řada návrhů, eh, které by chtěli rozpočet Evropské unie eh, jak si stanovit v rámci pěti let a nikoli v rámci sedmi let, což odpovídá trvání nebo délce těch programů. Tady probíhá skutečná diskuse ohledně této délky. Nevím, jak eh, stanovisko zaujímá zpravodaj ohledně této záležitosti. Co se mě týče, já mm, jsem poněkud zneklidněn pokud bychom eh, měli tady vytvořit určitý rozpor mezi délkou programačního oddělení a délkou eh, období a eh, délkou evropského víceletého finančního rámce. Obávám se, že tady vzniknou další potíže jak z hlediska politiky soudržnosti, tak z hlediska společné zemědělské politiky. Schrnutě řečeno, roku 2017 opětovně musíme vycházet z velmi omezeného rozpočtu a to v situaci, která každým dnem eh, bude jaksi naznačovat stále vážnější krize a bude naznačovat, že jsou zde eh, rozpočtové potřeby mnohem větší. Máme tady řeckou krizi, Eh, ostatně roku 2017, se zohledňují eh, rozhodnutí, která jsme také přijali v rámci REGI a která by měla umožnit Řecku, aby zvládlo určitý počet těch problémů, které má. Děkuji. On Děkuji, pan Rope za zelené. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dovolte, abych se s vámi podělil o naše připomínky k rozpočtu na následující rok 2017. Samozřejmě pokaždé, když hovoříme o rozpočtech, tak dojde k tomu, že jaksi poptávka je vyšší než nabídka a v tuto chvíli, kdy probíhá krize, tak na poptávka je ještě vyšší. Při plánování rozpočtu je velice důležité si jasně stanovit priority. A poté je důležité také ty priority financovat, protože nestačí jenom si stanovit ty priority. Je nesmírně důležité je poté také skutečně financovat. Je tady důležité téma a sice 5 miliard eur na EFSI. Členské státy tady teď mohou, mají tuto možnost mohou toho využít, ale také je třeba si připomenout, že tento fond má za úkol snižovat, stírat rozdíly mezi členskými státy. V tuto chvíli ale dochází k tomu, že tento fond využívá jenom několik členských států na veliké projekty typu dálnic a to ale pravděpodobně nebude mít eh, žádný veliký společenský efekt. Jenom to vylepší dopravní infrastrukturu v několika městech. Energetická účinnost, vytváření pracovních míst, menší, využívání, menší míra využívání fosilních paliv, to všechno by mělo být financováno z fondu EFSI. Také by tam měly být nějaké územní cíle. Abychom nedospěli do situace, kdy jenom pět či deset členských států využije veškeré prostředky, které jsou k dispozici v tomto fondu. A proto si myslím, že možná potřebujeme nějaké, nastavit nějaké limity či oblasti, eh, abychom umožnili více členským státům využívat, většímu počtu členských států využívat tento fond. A musíme také zajistit to, aby nám tento fond skutečně pomohl snížit rozdíly mezi regiony. Další věc je téma uprchlické krize. Samozřejmě je to důležité téma, musíme se mu věnovat. Samozřejmě na to řešení této krize jsou potřeba finanční prostředky. Já jsem navíc bývalým starosta, takže já vím, jak to může být obtížné integrovat nově příchozí do nějakého města. To znamená, že možná bude potřebné i na toto vyčlenit nějaké finanční prostředky pro regiony, aby mohly regiony například přizpůsobit svoji sociální politiku, nějaké speciální programy pracovní místa a zajistit, že tyto finanční prostředky budou eh, využity na integraci uprchlíků, například jazykové kurzy a tak dále, protože to všechno je drahé. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za pozornost. Říká paní předsedající, přeje si ještě někdo další se vyjádřit do diskuse. V tuto chvíli požádám zástupce Evropské komise, generálního ředitelství Regio, pana Žureta, a pana Hognese. Nevím, kdo z vás uh, bude hovořit. Prosím. Filip Žuré. Filip Žuré, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že asi nemám už mnoho co eh, dodat, kromě toho, co už říkal obecný zpravodaj. Samozřejmě komise v tuto chvíli dokončuje přípravu tohoto návrhu rozpočtu a skutečně je to nesmírně citlivé, protože musíme eh, jak si sladit ty jednotlivé požadavky, eh, krize a tak dále. Využíváme tedy eh, rámec pro víceletý, víceleté finanční plánování. A to také vysvětluje, proč vlastně tentokrát s tím návrhem rozpočtu přicházíme později. Také jsem si zaznamenal to, co říkali jednotliví řečníci. A pokud jde o platby, tak skutečně se nám podařilo v tuto chvíli snížit počet těch ještě nevyplacených žádostí. A to je skutečně, jak jste říkali, také eh, díky tomu, že členské státy eh, podávají méně žádostí o platbu. Pokud jde o rok 2017, tam už máme odhady plateb a neměl by tam na rok 2017 vznikat žádný podstatný problém, jak už jsme také řekli, ale samozřejmě se zaměříme také na události budoucích let, protože tam mohou ještě nastat nějaké výzvy pro konec finan- víceletého finančního rám- období. Děkuji, děkuji pane Gajere, chtěl byste zareagovat? Prosím, máte slovo. Já vielen für Ihre... Mnohokrát děkuji za vaše připomínky, vážení kolegové. Když dovolíte, abych zareagoval na pár věcí, které tady zazněly. Nejdříve krize z hlediska plateb. Já jsem v té šťastné pozici, vzhledem k tomu, že mohu říci, že ten nastávající rozpočet se toho tak nebude týkat. Eh, kolegové to tady řekli, to je problém, eh, který se objeví na závěr té, toho platebního období. Takže my opravdu jsme se snažili eh, využít všechny limity, ale samozřejmě tu deku si natáhnete k hlavě, ale zase vám je zima na nohy, tak asi vypadá současná situace. Takže kritická situace bude roku 2019-2020 z hlediska těch eh, jaksi neuhrazených plateb. Samozřejmě eh, myslím, že je zde snaha toto lépe zvládnout. Já jsem zažil eh, kdysi rozpočtová jednání, kde prostě rada zcela popírala ty platby. Komise předložila eh, ty neproplacené faktury a zástupci rady řekli, to vám nevěříme. Tak samozřejmě je velmi těžké jednat na tomto základě. A eh, to, toto již se zlepšilo, protože my teď pravidelně čtvrtletně dostáváme čísla ze strany komise, takže hned vidíme, pokud je tady rozpor z hlediska závazků, finančních rezerv a myslím si, že rada eh, vlastně se také naučila ten svůj eh, úkol, to znamená, tady šlo o to, aby se vyřešila částka 3,3 miliard. Eh, myslím si, že tedy zástupci rady začínají být trochu realističtější. Ale musím ještě říct jednu, jednu věc. Politika rady velice dlouho, a ostatně se to odráží také ve víceletém finančním rámci, ta politika rady nebyla zaměřena na závazky, ale spíše na platby které musí tedy zrealizovat. Oni řekli, nemáme problémy s těmi závazky a, závazky a podporujeme parlament a komisi. Ale co se týče plateb. Tady si drželi peněženky. A vykázali je z teorie, a v regii samozřejmě tady jsou odborníci na tuto politiku. Oni vykázali z toho, že ne každý projekt, který je naplánován, bude také realizován. Ano, tak něco prostě jaksi se vypaří, přestane fungovat, některé nejsou dotaženy, takže rada si řekla, nepotřebujeme tolik likvidních prostředků z hlediska těchto politických závazků. V každém případě ten objem, který se plánuje, nebude realizován. Já si dokážu představit, že je to 1%, půl eh, procenta, které jaksi není naplněno z hlediska těch eh, závazků. Ale není možné, aby to bylo 5% systematicky. A bohužel tato konstrukce se přenesla do víceletého finančního rámce. Do roku 2020 máme závazky 950-960 miliard eur, které vlastně e, stojí proti částkám z hlediska eh, závazků, které nejsou ve správné korelaci, tedy závazky a platby. A to je konstrukce, která se tam přenesla a to neodpovídá našemu politickému cíli, protože my chceme, aby co největší počet projektů byl realizován. Takže je jasné, že na závěr tohoto období zase budeme mít problém s těmi nahromaděnými neproplacenými fakturami. Nyní musíme, eh, jak si na to dávat pozor, je tady určité varování, je tady samozřejmě riziko, že opět naběhne tato, eh, tato krize z hlediska neproplacených faktur systémy se snaží nějakým způsobem toto zohlednit. Je lepší tady, nebo je zde snaha nastolit lepší eh, situaci a vyváženost mezi závazky a platbami. Tady nejde jenom o částky, ale také o kvalitu. A to bych rád zde ještě zdůraznil. Komise intenzivně diskutuje o výkonnosti rozpočtového základu. A to je také smysluplné, protože Žádná politika není úspěšná, pokud tady máme peníze, postavíme někde nějaký most, všecko dobře proběhne, také propočty, kalkulace a tak dále. Ale bohužel ten most se postaví na špatné místě a nemůže se vůbec používat. A lidé se vůbec k tomu mostu nedostanou. Takže v té rozpočtové politice to není úplně nerelevantní diskuze. Víte, že například americký eh, účetní dvůr eh, spíše zkoumá právě tuto výkonnost, tuto performance a eh, myslím si, že tedy mm, někdy přehnané zaměřovat se pouze na ty postupy, na ty procedurální záležitosti, protože v podstatě to nabývá vrchu v neprospěch diskuse ohledně kvality, to znamená ohledně cílů, který chceme dosáhnout. Je to velmi napínavá diskuse. A já bych radil, aby právě eh, Regi nenechal samotnou komisi diskutovat o této záležitosti. Bylo by dobré, aby Regi se zabývala také těmi správnými parametry, eh, které by zajistily, že při tom velkém počtu těch jednotlivých projektů, které jsou regionálně podporují, aby využití těchto peněz bylo správně změřeno. Eh, je jasné, že samozřejmě z hlediska té výkonnosti eh, rada bude používat tuto páku a bude říkat, mají ty projekty správnou kvalitu a pokud nikoliv, tak uděláme méně projektů s lepší kvalitou než takové velké množství eh, projektů, které jsou navrhovány. Takže čím dříve se budeme připravovat na tuto situaci, tím lépe. Další bod, o kterém bych se chtěl zmínit, to je otázka EFSI. Ano, Katajnen nám to eh, před, představil nebo prodal jako obrovský úspěch. Ale jde tady o to, zda to nejsou projekty, které jsou v podstatě financovány pouze z prostředků ECB. O tom, eh, o tom nebylo hovořeno. Tady opět mm, mám co dočinění s odborníky. Eh, jde o to, co má být vlastně financováno z hlediska EFSI a z hlediska regi. A odkládáme si otázku, zda skutečně EFSI nám umožní dosáhnout té takzvané adicionality. To znamená dodatečných projektů, které by měly posílit ekonomiku. Tady Rope, pan Rope hovořil o tom příkladu, ale týká se to také mojí vlasti, Německa. Samozřejmě je dobré, když FC financuje dálnice v Německu, ale eh, náš ministr si říká, máme vysoké daně, nemáme žádnou zadluženost. Je tu otázka potřebnosti těchto EFSI. A já si myslím, že v Německu ta potřebnost EFSI je spíše malá. Takže eh, ohledně zprávy těchto eh, jednotlivých fondů musíme se zaměřovat na adicionalitu a na to, kde a jak je nasadit. Ale já nejsem pro kvóty. Já jsem proto, abychom diskutovali o kvalitě projektů, které mají být financovány ze strany EFSI a tato kvalita musí být výrazně vyšší. Ta vstřícná diskuse kolem EFSI, eh, ta opravdu stojí za to, aby proběhla. A já teď budu myslet na hlas. Kladu si otázku, zda například ty finanční prostředky ohledně eh, záruk eh, EFSI. Zda by tyto záruky měly být v rezervách tak dlouho, než eh, komise prohlásí, že ECB by mělo postupovat eh, způsobem jinak. To znamená, že my bychom dali tyto peníze do rezervy a vyčkávali až do situace, kdy eh, bude ten směr jednoznačnější, pak bychom to měli tedy zvážit. V každém případě bychom se měli zamýšlet nad tím, jak používat EFSI v budoucnosti. Dále bych se chtěl ještě vyjádřit k uprchlické krizi. Já jsem trošku zahořklý z hlediska těch svěřeneckých fondů a situace, která s tím souvisí. Rada, když se sejde, bez ohledu na politické směrování, dělá velké, velká slova eh, z hlediska ambicí, z hlediska finančních prostředků, z hlediska svěřeneckého fondu pro Afriku, dále eh, fondu pro Turecko, ale a snaží se tvrdit, že bude tedy pomáhat uprchlíkům. A pak přijde komise a řekne nám, slyšeli jste to, tady jsou velké přísliby, takže musí dojít k převrstvení rozpočtu Náš rozpočtový výbor se tím také zabýval. já se pak podívám na ty částky, které plynou ze strany těch členských eh, států. A to je žalostné. Tady jsou velké přísliby, které jsou deklarovány ze strany EU, eh, ze strany rozpočtových eh, orgánů z hlediska rozpočtu Evropské, Evropské unie. A když se podíváme na to, co plyne z členských eh, států, tak je to opravdu eh, málo. Podívejme se například na eh, záležitost pomoci Turecku. Většina zaplatí ty 3 miliony, to je, ten minimální, to je ta minimální částka, která tam musí být vložena do těchto svěřeneckých fondů. Takže mm, já si myslím, že bychom neměli vázat příliš ty rozpočtové položky. A měli bychom se spíše podívat na to, co jsou členské státy ochotni zaplatit. A my uděláme pak 51%. Je tady částka 250 milionů, která je pro první tranži eh, pomoci Turecku. A víte, že členské státy k tomu přispívají dvoucifernou částkou. Říká se, že ty, projekty, eh, ty státy tvrdí, že projekty nejsou ještě rozpracovány a tak dále. Ale pokud to platí pro členské státy, tak by to mělo platit také pro rozpočet Evropské unie. Měli bychom tedy se podívat na to, co dělají členské státy, ty by měly platit stejně tak jako my a tedy budeme vyčkávat a podle toho se pak zařídíme. Poslední bod. Ten bych chtěl zmínit v souvislosti s tím, co řekla paní Tomašič a tady nebudu šetřit EKR. Já bych sdílel vaše stanoviska, kdyby rada umožnila, aby to proběhlo. Ale vaše požadavky jsou prosaditelné pouze tehdy, pokud Rada Evropské unie a ministerská rada jaksi stále nebude eh, přinášet nové nápady ohledně toho, jak využívat rozpočet. Vy hovoříte o proveditelnosti rozpočtu. Já s tím souhlasím, ale já nemohu předvídat krize, eh, které tady vzniknou, takže je těžké předvídat. A za druhé, jako člověk odpovědný za rozpočet v EU, tak čelím tomu, že členské státy reagují na tyto krize a první, co je vždy napadne, je sahnout do rozpočtu Evropské unie. A teprve pak přijdou na ten nápad, že by mohli také sami rozšířit tyto finanční prostředky na své úrovni. Takže předvídatelnost a proveditelnost, to jsou požadavky, které musíme dávat radě. A pokud vznikne krize, pak parlament musí mít svoji odpovědnost, musí se podívat na to, jak reagovat na tuto krizi, ale rada musí postupovat stejně. A e, rada nemůže pouze analyzovat situaci většinou správně a pak vystaví recept, jak se má e, reagovat, ale ten účet pošle do rozpočtu Evropské unie nebo do Evropské unie jako takové, která by to měla Eh, zaplatit. Pokud by rada přestala používat tento postup, tak bych souhlasil s tímto požadavkem EKR ohledně eh, předvídatelnosti a plánování. Ale pokud rada bude pokračovat v té politice, tak jak ji provozovala do posud, mám určité pochybnosti. Half of minute. Děkuji, pane Gajary. Ještě půl minutky, prosím. Vzhledem k tomu, že Eh, jste hovořil o, k našemu výboru po, a používal jste uh, analýzu založenou na výkonu, na, na výsledcích. Myslím si, že můžeme říct, že v rámci výboru uh, Regi máme několik zpráv, které se přesně tímto zabývají. My tam v novém nařízení máme přesně tedy to zaměření na výsledek, na výkon, aby to nebyly ty mosty, které nevedou nikam Eh, máme jasné, jasná kritéria, malé střední podniky, ICT, eh, udržitelný rozvoj a tak dále. A v těch programy tyto indikátory, tyto ukazatele jsou potom používány k vyhodnocení toho úspěchu, toho výkonu. A my dokonce máme 6% rezervu na ten výkon, výkon, která bude vyplácena těm, kteří opravdu uspějí. Když je to most, který nemá žádný účel, to je situace z minulosti. Tak už by to mm, být nemělo a nyní v tom novém období, když využijeme metody založené na měření výkonu, tak eh, budeme mít i dobrý příklad pro další politiky, jako e, rozvojová politika. Tam se to také vůbec e, nedělá. A myslím si, že v budoucnu budeme moci ukázat, tedy v roce 2016 a 2017, e, a také v té první zprávě 16.3 tam budeme moci ukázat, že tedy přinášíme jasné výsledky. Dobrý základ pro budoucí práci. Děkuji. Děkuji, uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Děkuji za to, že jste k nám přišel, pane Gajere, a my jsme budeme dál, nadále k dispozici, pokud jde o naše stanovisko, zejména tedy pan Von, který má tuto problematiku na starosti. A půjdeme dál v našem programu dalším bodem na pořadu jednání je stanovisko které připravil pan Poremba a týká se legislativní zprávy komise, která eh, provedla výzkum v oblasti energetiky. Je to návrh nařízení k opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Eh, náš eh, výbor připravuje stanovisko které <clears throat> další výbory jsou AFET, ICON, IMCO a TRAN, které eh, připravují k tomu své, svá stanoviska. Náš pan zpravodaj představí návrh eh, toho stanoviska a já navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy 22. června čtvrtek. A nyní dávám slovo panu navrhovateli, aby své stanovisko představil. Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za příležitost, kterou mi dáváte, abych vás seznámil s tímto stanoviskem. A to Mm, je, je to stanovisko zásadní, eh, týká se přijetého na nařízení eh, z roku 2010, kdy Evropská unie udělala určitý pokrok směrem k integraci trhu s plynem a vedlo to k mm, přijetí určitých opatření, které zajišťovaly větší bezpečnost eh, dodávek, jejich dostupnost. A naše zkušenost do dnešního dne s těmito s touto situací, zejména eh, to navazuje na ty krize plynové 2006, 2009 a 2014. Všechny tyto minulé zkušenosti s těmi krizovými situaci, s dodávkami eh, plynu, ty naznačují, že vždy jde o přeshraniční problematiku, nadnárodní problematiku, která postihuje ale Evropskou unii jako takový ta, to stávající nařízení, stávající úprava pouze minimálním způsobem chrání ty jednotlivé vnitřní domácí trhy s plynem a pouze omezeným způsobem je Eh, ochraňuje a týká se ta ochrana spíše technických eh, věcí, technických záležitostí. Ten problém má však eh, obecnější rozměr a je nadnárodní, regionální v tom svém rozměru a je to problém ne technický, ale politický. A ve svém stanovisku to, toto zdůrazňuji. Domnívám se totiž následující. Je dobré, že energetická bezpečnost dodávek by je jednou z priorit, protože je to jedním z cílů energetické unie, takže tento přístup vítám a vítám také tu skutečnost, že se tedy věnujeme bezpečnosti dodávek. Uh, a že cílem je zavedení nových posílených nástrojů spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. E, vítáme, nebo měli bychom přivítat také návrhy, které se opírají o princip solidarity, které e, přistupují k problému z hlediska vyhodnocení rizik a jejich zmírňování. Regionální skupiny by měly touto cestou jít a posílit spolupráci v těch jednotlivých regionech mezi členskými státy tak, aby byla eh, zlepšena bezpečnost dodávek. To tím by ten předpis byl ještě účinnější. Nadnárodní charakter eh, dodávek, kdy vlastně 90 zemního plynu Eh, prochází celou řadou států, eh, samo o sobě toto znamená riziko eh, takového dominového efektu jakýchkoliv potíží a o to důležitější je práce, spolupráce regionální. Tento regionální přístup, který ve svém stanovisku podporuji a, a propaguji. Tento přístup je zásadní také při sdílení dopadů případných eh, krizí. Transparentní kritéria a konkrétní mechanismy spolupráce by jsou věci, které mohou žádoucím způsobem diverzifikovat zdroje a dodávky a ta diverzifikace Diverzifikace těch zdrojů a dodávek je klíčová v nějakých krizových nebo nouzových situ, situacích. E, nad, nadregionální nebo regionální spolupráce na základě společných standardů infrastruktury, e, která by byla přijata na celoevropské úrovni, takováto mm, tyto standardy by daly členským státům do rukou nástroj, jak zmírňovat rizika, která souvisejí s přerušením eh, dodávek či eh, s navýš, velkým navýšením poptávky. Eh, princip solidarity by měl být právně závazným principem což znamená, že by měl existovat mechanismus, který by zajistil eh, dodávky zemního plynu do domácností a, a dalších eh, zařízení, která mají veřejný význam, jako jsou například eh, nemocnice. A, a to na úkor snížení dodávek jinam do jiných částí. Měli bychom Součástí té spolupráce by měla být i výměna informací a to tež zmíním ve svém stanovisku. Zmiňuji ve svém stanovisku. Evropská komise, s tím souhlasím, by měla být automaticky eh, notifikována po jakýchkoliv při, v případě uzavření nových eh, smluv těmi příslušnými orgány a Evropská komise by v odůvodněných případech měla požadovat i další informace k využívání, který, na základě kterých by vyhodnotila určitá rizika. Obecně řečeno je zde potřeba vel, eh, velké transparentnosti. Těším se na další práci na tomto stanovisku a doufám, že výsledné stanovisko bude takové, že přispěje k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu do členských států a v situacích krizových nebo nouzových. To by měl být hlavní cíl tohoto stanoviska. Jinými slovy, chceme zajistit a přispět k tomu, aby regionální rozměr byl nejen zachován, a aby byl dále rozvíjen a podpořen naším výborem. Děkuji a nyní dávám slova, slovo stínovým zpravodajem. Pan Hetman tady není, pan Van Nistelrooy za něj a za EPP. Děkuji. Uh, ano, kolega tady není. Ale v zásadě se stotožňuje s, s po, přístupem pana zpravodaje. Důležitost eh, dodávek zemního plynu, zemní plyn jenom tedy na okraji je velmi klíčovou složkou energetického mixu. Říká se, že zemní plyn by se neměl tolik používat, že bychom měli jít více k obnovitelným zdrojům, ale to není reálné. Zemní plyn se používá a rozhodně je lepším zdrojem energie než uhlí a pro následujících 50 let eh, E, ta jeho důležitost nebude e, klesat. E, Evropa je závislá do velké míry na dovozech zemního plynu a ze strategického hlediska je tato situace klíčová. Takže to nové nařízení je důležité a zde se vypichují ty hlavní věci, to je bezpečnost dodávek. My jsme se za ta léta 2006, 9 a 14 eh, jak si poučili, že ty krize mohou nastat a určitě to nebyla krize eh, poslední, tedy situace, kdy eh, byly, byla ohrožena bezpečnost dodávek jak sám říkáte, ten regionální přístup je důležitý a určitě by naše, náš výbor do toho měl vstupovat regionalizace zde znamená vlastně mm, rozšíření nad rámec více států. Pan Hetman také zdůrazňuje to, že systém eh, a je to také zdůrazněno v, té, v tom návrhu eh, stanoviska, že by zde měl být eh, zaveden princip solidarity, a toho můžeme dosáhnout eh, jenom malými změnami i technickými. V minulosti byly ty eh, stanice schopné vlastně ten plyn posílat jenom, pumpovat jenom jedním směrem a nyní jsme dosáhli toho, aby tyto přečerpávací stanice mohly jít oběma směry, pokud je to nutné. To zní jako jednoduchá věc, ale v těch odkamžicích krize a nutné solidarity je to nezbytné. Eh, druhá věc je, že členským státům vznikl, po, eh, po, vznikla povinnost mít strategické rezervy. V okamžiku nedostatku, kdy je potřeba stále zajistit ty dodávky, je potom nutné tyto zdroje, tyto rezervy mít a využít je. Takže je Eh, v tom máte také pravdu. A dále eh, transparentnost, ta je důležitá v tom, abychom si jasně řekli, do jaké míry byly tyto věci eh, splněny. Bylo také nastaveno v minulosti, do jaké, jaké si časové lhůty, do, po jak dlouhém dlouhé době výpadku je nutnost eh, zajistit ty dodávky například pro sousední stát. Eh, dále eh, zde kolega podporuje vaše pozměňovací návrhy i obecně váš přístup v tom jde vlastně tím stejným směrem, takže pozměňovací návrhy také za nás, za EPP podporujeme. Děkuji. Děkuji, paní Malková. Prosím, máte slovo. Vynechám ten politický... Děkuji pěkně za slova. Nechám, vynechám politický úvod, protože předřečníci přesně pojmenovali příčiny, proč je důležité eh, navrhnout tuto revizi o bezpečnosti dodávek plynu. Historie nás poučila, takže nebudu se k tomu vracet. Některé body, které tady přednese ze strany zpravodaje, jsou body, s kterými se stotožňují, ale domnívám se, že bychom se měli zaměřit zvláště na tři okruhy připomínek. První se týká, tak jak to tady bylo řečeno, regionálního propojení, které by mělo zohledňovat praktické hledisko. Země, které budou zařazené do jednotlivých regionů, musí mít existující vhodné vztahy a potřebnou infrastrukturu. Zároveň každý region, který bude definován, musí být dostatečně vyvážený. To předpokládá, že vždy bude obsahovat minimálně jednu silnou a dostatečně diverzifikovanou zemi. Na druhé straně regionální rozčlenění zemí nesmí být překážkou pro vytváření bilaterálních okruhů spolupráce. Složení regionů, v rámci kterých by členské státy měly vytvářet svoje společné plány, by se eh, mělo stavit na existujících strukturách regionální spolupráce a zohlednit by se měly možnosti ze souladění rozložení regionů s koridory, na transevropské energetické infrastruktury. Druhá připomínka se týká mechanismu solidarity, který tady byl také uveden. A tady mám pocit, že je potřebné blíže specifikovat tento mechanismus, aby bylo jasné, eh, jaké jsou povinnosti jednotlivých partnerů z hlediska nákladů v případě krizové situace, která je vyhlášena v jedné ze z těchto zemí. Komise musí zohlednit, že členské státy nejsou vlastníky plynu proto bude potřebné vyjádřit se také obchodně právním vztahům a povinnostem. Třetí moje připomínka se týká konkrétně článku 15. Tam se hovoří o spolupráci se smluvními stranami energetického společenství. To je nutné blíže upřesnit. Fungování tohoto mechanismu musí zohlednit rizika, která mohou vyplynout z důvodu například sousedství s Ukrajinou. Já mluvím za svoji zemi, Slovensko, kdy velikost eh, trhu s, plyno, s plynem Ukrajiny je nesrovnatelná s eh, trhem eh, sousedních států. Musí tady být případné záruky. A to proto, že ta krize ve východní Evropě neohrozí země, které by měly kompenzovat tento výpadek. A na závěr bych chtěla hovořit o uplatnění nové definice základní sociální služby. Tam také vidím riziko, protože při uplatnění tohoto ustanovení může dojít k zúžení rozsahu chráněných obyvatel v jednotlivých členských státech, tak jak je to zakotveno v jejich legislativě a myslím si, že to budou také namítat jednotlivé členské státy. Za skupinu jsme připraveni podat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Těším se na spolupráci. Děkuji. Thank you very much, Mr. Van... Děkuji mnohokrát, pan Van Mil Miltenburg za ALDE. Děkuji, já musím omluvit na, pana Jakovčiče, našeho stínového zpravodaje. Dodávka plynu je klíčovou součástí evropské eh, strategie energetické, pokud jde o zabezpečení eh, dodávek, tak to je zásadní pro růst. A tato stávající strategie z roku 2010 udělala první krok k posílené spolupráci, pokud tady se jedná o reakci na, tu, na, na tyto hrozby. Ale ukázalo se, že to nestačí pro plné vyrovnání rozdílů mezi členskými státy a také vzhledem k přeshraniční charakter, eh, hraničnímu charakteru dodávek plynu. Musíme tedy zlepšit spolupráci mezi členskými státy, ale také snížit náklady na tuto spolupráce. Tyto klastry členských států, ten regionální uh, přístup, o kterém hovořil už pan zpravodaj, to je vlastně uh, rozdílné. Pokud je o zajištění ener- dodávek energetiky, tak je to naprosto zásadní pro to, abychom byli schopni rovnoměrně zásobovat. Pokud je o potenciální uh, možnou krizi na uh, plyn, trhu s plynem v EU. Posílení bezpečnosti EU a zvýšení odolnosti našeho trhu s plynem se vyžaduje jasný stabilní rámec pro rozvoj dodávek plynu založený na mezinárodní spolupráci. Potřebujeme zlepšit efektivnější využívání energie, také samozřejmě zlepšit diverzifikaci, snížit eh, závislost na dominantních dodavatelích. Tady Evropská unie i členské státy by se měly snažit o diverzifikaci zdrojů energetiky, také tras pro dodávky a dodavatelů. Měl by to být samozřejmě zcela v souladu se smlouvami a e, mezinárodním právem. Projekty, které neplní tyto cíle, by neměly být financovány ze strany EU. Základním principem tohoto nařízení by neměla být jenom solidarita a spolupráce, ale také tedy respekt pro eh, zásady tržní ekonomiky. Měli bychom se snažit identifikovat relevantní rizika v každém riziku a optimalizovat výhody eh, koordinat, koordinovaných kroků na jejich zmírnění, ale zajistit také, že, tyto, že tato opatření budou nákladově efektivní pro zákazníky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě ještě zhodnotíme stanovisko a naše případné pozměňovací z tohoto hlediska. Děkuji, paní Michal. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji. díky my také považujeme bezpečné dodávky plynu a přeshraniční solidaritu za velmi důležité faktory. Máme tři připomínky. Ta první, při veškerém významu zásobování plynem eh, nejlepší by bylo samozřejmě postupovat preventivně a vyhnout se eh, těmto výpadkům, a to znamená podporovat obnovitelné zdroje nebo lokální energetické zdroje vybudovat to je to první, co bychom si přáli. Samozřejmě to je pro nás e, něco, co je součástí. A e, druhá záležitost, tady ne úplně souhlasím s, kolegou, s kolegyní, která mluvila za SAD. My máme potíže s otázkou definice sociálních služeb. Hmm, zatím nejsme úplně zajedno. Nevíme, zda by tato definice měla být převzata na úrovni Evropské unie, a zda by nebylo lepší, aby to byly členské státy, které eh, by to regulovaly. My bychom ten první případ pre- preferovali. Ale pokud to bude na evropské úrovni, ostatně v tom devátém pozměňovacím návrhu jsme to se snažili diferencovat. Kdyby to bylo na úrovni EU, tak podle mého názoru musíme zvětšit ten prostor. Vy tady hovoříte o školství, péče o děti a další tedy služby tohoto druhu. Já myslím, že pravděpodobně bychom to měli tady precizovat a podívat se na to konkrétně. A třetí bod, který máme, to je zapojení lokálních, tedy územních orgánů pokud chceme regionalizovat, tak samozřejmě musíme výrazněji oslovit naše partnery. Takže tady bychom si také přáli konkrétnější vyjádření, ale víceméně jsme tady ve shodě. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Přejete si vystoupit? Prosím, za pana Škrlece. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl sdělit, že náš kolega je náš kolega z naší frakce je velice zklamán, že zde nemůže dnes být, nemůže odprezentovat své stanovisko. Děkuji vám mnohokrát za vaše práci, za vaše pozměňovací návrhy. Souhlasíme s tím, že stávající úroveň Eh, regulace nezajišťuje stabilitu trhu s plynem a proto vítáme zavádění do těchto nových mechanismů a posílení stávajících mechanismů, aby bylo možné zajistit vhodnou úroveň ochrany a také, abychom podpořili spolupráci mezi členskými státy. My souhlasíme s tím, že v případech, kdy některý eh, v některém členském státě prostě nebude fungovat eh, mechanismus tržní ekonomiky, potom je třeba chránit takovéto členské státy před následky. Musí existovat velká, vysoká odolnost v případě nějakých nečekaných eh, výpadků. Uvedu jeden příklad. V Litvě máme terminál LNG pro skapalněný zemní plyn a ten se využívá pouze na třetinu kapacity z různých důvodů. Ve skutečnosti tady bychom mohli využít daleko větší kapacitu. Potřebujeme eh, Nord Stream 2, protože Nord Stream 1 je využíván na jenom polovinu kapacity. Samozřejmě víme, že obnovitelné zdroje energie a zelená energie se stále více využívají. takže spotřeba plynu neporoste. Já bych chtěl upozornit také na další věc, a to je energetická chudoba. Celá řada občanů má problémy platit účty za energii, za energie, především v zimě. Vzhledem k tomu, že jsou ceny vysoké, náklady jsou vysoké a takovéto rodiny, zvlášť v zimě, už padají pod úroveň chudoby. Proto je nesmírně důležité zdůraznit také to, že je důležité sem vložit další pojistky, abychom zajistili, že nebude docházet eh, k takovýmto situacím a měli bychom se čím dál více přibližovat k udržitelnému využívání energií. Chtěl bych upozornit také na to, jak obrovský potenciál mají obnovitelné zdroje energie. Fosilní paliva, energie z nich získaná, se samozřejmě někdy dá využít i k tomu, abychom se chránili před dopady eh, nějakých eh, výpadků od zahraničních dodavatelů. Musíme ale také hovořit o energetické účinnosti. To je třeba hodnotit nejenom z hlediska zajištění Eh, dodávek a snižování nákladů. Já jsem býval starostou a mohu vám říci, že je možné snížit eh, výdaje na vytápění. Nám se to podařilo dvojnásobně u nás. A je třeba k tomuto účelu také využívat strukturální fondy. Musíme poskytnout veškeré možné podmínky pro to, aby bylo možné k tomu využít i Horizont 2020 a také synergii mezi jednotlivými finančními nástroji. Musíme obnovit spolupráci mezi členskými státy, která v podstatě v dnešní době neprobíhá této oblasti. Musíme také zlepšit eh, i dopravní infrastrukturu, takže za zpravodaje zelených bych vám ještě jednou chtěl poděkovat a doufám, že se nám snaží dospět ke kompromisu. Ještě jednou děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní Dama to tady nevidím, poslední stínovou zpravodajku možná odprezentuje svoje stanovisko později, takže teď dám slovo zástupci Evropské komise z Generálního ředitelství pro energetiky. Pan Mozr tady je. Je to tak? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Porembovi, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji vám za dnešní pozvání na tuto důležitou rozpravu. E, zajištění energi- za dodávek energie je samozřejmě jedním z nejdůležitějších rozměrů energetické unie a je zásadně důležitá také pro energetickou úči- účinnost a obnovitelné zdroje energie. Obdr- obnovitelné e, zdroje energie to je také bioplyn, který se dá použít jako zástupný tedy pro uh, zemní plyn takže tady vlastně máme určité pojítko i s programem pro obnovitelné zdroje energie. A víme, že energetická účinnost je jedním z nejdůležitějších eh, bodů, pokud jde o naše další akce pro eh, zajištění energetické unie, eh, unie a bezpečnosti dodávek. K tomu ještě představím program později v letošním roce. Samozřejmě zemní plyn je důležitý, ale když přemýšlíme o scénářích do roku 2030 a 2050, tak je důležité se zaměř, samozřejmě zaměřit na to, aby nám tento nejčistší typ fosilního paliva pomohl při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Samozřejmě ale je potřeba se zaměřit na lepší fungování vnitřního trhu s energií, je potřeba uznat, že vnitřní trh ale není vždycky schopen se vyrovnat s, každý, s každým možným problémem. A proto si myslíme, že je potřebné toto nařízení a je potřeba ho ještě posílit vzhledem k tomu, k jakým krizím došlo v letech 2006, 2009 a 2014 je potřeba posílit také regionální spolupráci, protože zatím se přístup spíše zaměřoval na vnitrostátní řešení, která neberou v úvahu dostatečně také zájmy sousedních států a někde mohou mít na tyto sousedy i negativní dopad. Proto si myslíme, že je nejdůležitější eh, právě eh, představit přeshraniční opatření, na, který, na kterých se členské státy shodnout a nejenom se tedy zaměřovat na tu analýzu. Samozřejmě analýza je nesmírně důležitá pro eh, zavedení nějakých opatření, ale nestačí sama o sobě. Potřebujeme mít konkrétní opatření, na kterých se shodnou členské státy, které spolu sousedí. Proto potřebujeme mít operační skupiny členských států, protože nemůžeme se spolehnout jenom na nějaký ad hoc mechanismus z dola nahoru, že by se členské státy potom v případě nějaké krize spolu sešly nebo poté, až bude schváleno toto nařízení a potom by se jaksi zaplétali do, do dalekosáhlých dlouhých procesů. Je potřeba tedy, aby zákonodárce, tedy Evropský parlament a rada teď tady toto jasně eh, formulovali, později na to čas nebude. My jsme navrhli kritéria pro regiony. Důležité je, aby tyto skupiny byly poměrně eh, malé a stabilní a v podstatě, aby združovali tedy hlavní síly a vyrovnávali eh, slabý, slabá místa, aby tam existovala synergie aby eh, silnější členské státy, které mají přístup k eh, skapalněnému například eh, plynu, vyrovnávaly ty problémy členských států, kde tomu tak není. Ty nouzové, tady, koridory pro nouzové dodávky, to tady je důležitá, důležitý bod, ale nemůže to jaksi plně nahravozovat ty eh, regionální skupiny, jak tady někteří říkali. Je to spíše takový posilovací ještě eh, další dodateč, je to taková posilovací další dodatečná možnost, ve eh, které je možné sáhnout v případě nouze. Solidarita, to je druhá, druhý nejdůležitější koncept v tomto nařízení, podle našeho názoru, protože je to takový, taková pojistka. Můžeme se dále ještě zamyslet nad právními, eh, správními, administrativními ehm, tedy režimy, které je možné nastavit. My to ještě v září projednáváme, projednáme na koordinační skupině pro plyn se členskými státy a dalšími aktéry, abychom si to ještě osvětlili, ale myslíme si, že je potřebná flexibilita. Není možné v tomto nařízení předem definovat úplně všechno, protože ty situace v celé Evropské unii, ty podmínky se velice liší. Třetí důležitý prvek našeho návrhu je transparentnost smluv. A tady nám jde o to, abychom vylepšili eh, informační základnu pro vyhodnocení rizik ze strany členských států a samozřejmě potom také komise toto bude muset eh, přehodnotit. Víme, a v minulosti už k tomu došlo, že eh, členské státy se nebyly někdy dostatečně vědomy možných omezení v, ve obchodních smlouvách mezi dodavateli a zákazníky i v těch nejdůležitějších, smlu- nejdůležitějších smlouvách s dodavateli si toho někdy členské státy nebyly uh, vědomy, takže proto je tak důležitá ta automatická notifikace. Další důležitý prvek je vylepšení spolupráce mezi energetickou uh, komunitou, mezi těmi jednotlivými smluvními stranami. Potřebujeme vyvážený přístup, který je v zájmu všech. Uh, je tam, musí tam být zajištěna reciprocita a to je tady v zájmu obou stran. Není to tady žádná unilaterální uh, pomoc. Tím se posílí i náš vnitřní energetický trh, když budeme mít takovýto uh, koordinovaný přístup s, s energetickou komunitou. Uh, protože tímto vy, vytvoříme daleko spolehlivější základ, na kterém můžeme dále zpracovat. Chránění zákazníci a základní e, sociální služby. Tady potřebujeme taky vyrovnaný přístup, urči, potřebujeme určitou flexibilitu ze strany členských států. E, proč chceme definici na úrovni EU? Protože připravenost Eh, pomoci sousedovi nesmí být eh, jak se podminována tím, že některý členský stát bude více či méně štědrý. Musí mít členské státy určitou svobodu a proto jsme se tady snažili tady jak si v tom zařízení zaujmout nějaký takový přístup zlaté střední cesty. V neposlední řadě infrastruktura. Tady si myslíme, že musíme co nejvíce snažit, eh, se snažit stavět na tom, co už máme, nestavět zbytečně nic nového, ale tady lépe využívat synergie, lépe propojit to, co už máme, aby také byly možné ty zpětné toky. Například by bylo odůvodněné eh, vybudovat ty zpětné tloky. Zatím pouze dva členské státy, které přímo eh, spolu sousedí, jsou tam brané v úvahu. Děkuji ještě jednou mnohokrát za to, že jste nás pozvali a těšíme se na další práci s vámi. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pane Porembo, chtěl byste se ještě vyjádřit na závěr, prosím? Ano. Jenom několik slov, abych to celé schrnul. Chtěl bych poděkovat vám všem za všechny připomínky a návrhy. Já si myslím, že všechny tyto návrhy moje stanovisko posílí ve formě pozměňovacích návrhů. Jsem velice rád, že tady panuje všeobecná schoda o tom, že potřebujeme další opatření pro posílení tohoto systému a zajistí nám lepší bezpečnost dodávek na společném trhu. Myslím si, že bychom že by nám v tom mohly pomoci tři věci. Za prvé ty regionální skupiny, za druhé solidarita a za třetí solidarita mezi jednotlivými členskými státy a průhlednost smluv. Já tady využiji tyto tři hlavní prvky bude to základ mého stanoviska a samozřejmě jsem otevřený jakýmkoliv pozměňovacím návrhům, které chcete předložit k těm tématům, o kterých jste hovořili, protože rozhodně vše, co tady zaznělo, je v souladu s tím, co já už jsem tady zmínil na začátku. Je to v souladu s mými třemi hlavními základními liniemi, které chci zahrnout do tohoto stanoviska. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji a chci říct, že jsem přesvědčen o tom, že to stanovisko, které společně vypracujeme, bude takovým stanoviskem, které našemu výboru dá pocit, že jsme skutečně zásadně přispěli k posílení eh, tohoto systému a že tímto způsobem budeme scho- rozhodně schopni zajistit dodávky zemního plynu pro celou Evropskou unii lépe. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedající. Budeme tady pokračovat. Další bod na pořadu jednání je prezentace studie, kterou zadala tematická sekce B na téma služby obecného zájmu v období financování 2014 až 2020. Výbor Regi požadoval tuto studii, aby byl schopen vyhodnotit přispění evropských strukturálních investičních fondů k poskytování těchto služeb obecného zájmu ve stávajícím programovém období. Studie byla vypracována a dnes nám výsledky této studie odprezentuje pan Erich, Erik Glersen, odborný poradce. A po této prezentaci dám ještě kolegyním a kolegům slovo, prostor na dotazy a připomínky. A teď poprosím pana Glersena, aby si vzal slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené eh, poslankyně, vážení poslanci. Děkuji vám za tuto příležitost, kterou jste nám dali k odprezentování naší, směrně, eh, naší studie o službách obecného zájmu v období 2014 až 2020. Tyto služby SGI v kontextu politiky soudržnosti, to je výzva i takový paradox. Je to výzva ze dvou důvodů. Za prvé, velký počet a podíl, tedy politiky soudržnosti, je přímo či nepřímo propojen s ustanovením o službách obecného zájmu. A za druhé, ten samotný pojem služby obecného zájmu se málo kde používají v regionální politice. Je to spíš politika eh, hospodářské soutěže je tady tady rovnováha mezi ochranou obecného zájmu a zároveň tedy e, zajištěním toho, že nedojde k narušení hospodářské soutěže. A tady je ten paradox, protože tyto služby jsou zásadně důležité pro hospodářskou, společenskou a územní soudržnost, jsou důležité pro podporu chytrého, inkluzivního, udržitelného roje a politika soudržnosti může podstatně ovlivnit e, poskytování těchto služeb e, v Evropě, ale málo kdy se o tom mluví. Co to vlastně jsou tyto služby obecného zájmu? V této prezentaci se zaměříme především na ekonomický hospodářský zájem. Jsou to hospodářské činnosti tedy, které jsou vykonávány v nějakém tržním kontextu a, celkově a tedy vedou k výsledkům, které jsou v zájmu veřejnosti, ve veřejném zájmu a nebyly by poskytovány bez veřejného zásahu. SGA jsou činnosti, pro které máme politiky a nařízení, právě proto, že potřebujeme v tomto směru mít nějaké politiky a nařízení. To znamená, že je to taková tautologie obhajovat, proč vlastně existují. Za druhé, tento pojem veřejný zájem není ani jednoduchý, ani statistický, protože veřejné potřeby a zájmy eh, se liší region od regionu, společnost od společnosti. Všude máme různé potřeby, které potřebujeme uspokojit. A také se to vyvíjí v čase to eh, se jasně, to jasně ilustruje debata o širokopásmém připojení k internetu nebo o e, mobilních e, telefonním připojení. V tomto kontextu tedy se také vyvíjí i naše pochopení toho, co to vlastně jsou tyto služby veřejného zájmu. Proto SGI to je dynamické odvětví, ve které se neustále musí aktualizovat politiky a předpisy. V této stručné prezentaci se za prvé zaměříme na poskytování těchto služeb v Evropě, za druhé se podíváme na eh, to, jak přispívá ESIF a za třetí eh, předložíme určitá doporučení. Za prvé, co to vlastně jsou SGI v Evropě? Je to podstatná součást evropské ekonomiky. 25 přidané hodnoty tvoří SGI. Je to téměř 30 zaměstnanosti a 22 veškerých investic spadá do této oblasti. Musíme se také uvědomit, že to eh, samozřejmě jsou tady rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Pokud jde o přidanou hodnotu, je to méně než 20 v Rumunsku, ale více než 30 v Belgii, Dánsku, Portugalsku, Švédsku, Francii. Takže se liší ta přidaná hodnota. Pokud jde o zaměstnanost, tak ještě větší jsou tady rozdíly méně než 19 v Rumunsku více než 30%, ve Švédsku a Belgii a v Portugalsku a Spojeném království je to 11% investic, ale třeba eh, až 50% v Litvě a tak dále. 2006 až 2010 celková čísla, eh, relativní podíl, relativní význam těchto služeb v ekonomice roste. Takže mají stabilizační faktor v, době, v období ekonomické krize. To musíme vzít v úvahu. Zhruba tady jsme zjistili, že politiky SGI se eh, zhruba týkají jedné třetiny evropské ekonomiky. A proto je to tak obtížné, aby z tohoto byla vlastně funkční evropská politika. Ono to není žádná trivialita, když vlastně eh, tady upravujeme něco takto rozsáhlého. Zároveň by se dalo tvrdit, že SGI je skutečně ta oblast politiky, ve které se definuje evropská tržní a sociální ekonomika. Víme, že se to netýká fiskálních záležitostí a plateb, eh, netýká se to eh, práva na stávku a tak dále, ale Evropská unie přijímá opatření pro to, aby umožnila vnitrostátním, regionálním, místním orgánům eh, dodržet svoje závazky ve veřejné službě to se týká vlastně samotné definice toho, co to je vlastně evropská tržní sociální ekonomika. Je tady určitá nerovnováha. Na, druhé, na jedné straně víme, že postupy pro uh, nalezení společných uh, řešení v této oblasti jsou nesmírně obtížně, že k ním obtížně dospíváme, jsou komplikovaná, ale na druhé straně my musíme bránit základní práva a je potřeba, aby toto rozhodnutí byla přijímána rychle. Takže tady máme vlastně takovou základní nerovnováhu v tom, jak ten regulační rámec vlastně se vyvíjí. SGI, SGI jsou také velice různorodé. Je tady velice obtížné stanovit nějaké obecné principy. Ale víme, že jsou tady dvě, dva hlavní způsoby, jak se postavit k těmto službám. Za prvé, můžeme regulovat od začátku tento trh, můžeme říci, že je potřeba zasadit trh do určitého rámce, aby bylo možné poskytovat tyto veřejné statky. A druhý možný způsob je, že podívat na to, jak trh funguje a můžeme potom tady kompenzovat uh, nějaké negativní dopady tohoto fungování. S výjimkou možná odvětví, kde jsou velké veřejné investice, jako je energetika, uh, doprava a tak dále. Jaké jsou tedy v současné době problémy při poskytování SGI v Evropě? Za prvé, zlepšení outsourcingu. My víme, že outsourcing těchto služeb, tedy že eh, hledají eh, veřejné orgány někoho jiného, kdo je bude poskytovat, to je běžná, běžná praxe. Ale je potřeba sem uvolit určitá omezení. To je také realita. Vzhledem ke stávajícímu právnímu rámci je bezpečný způsob to jak toto provést pro veřejné orgány, že tady budeme mít celoevropské trendy, aby se zabránilo toho, že někdo obviní z poskytování eh, státní podpory. To je nesmírná výzva pro veřejné orgány, především na regionální a místní úrovni. A vždycky potřebujeme tady takový rámec, který jim to umožní vykonávat co nejefektivněji, nejbezpečnější. nejbezpečnější. Samozřejmě je také potřeba vzít ohled na kvalitu Máme tady určité prvky v rámci té, toho pojmu kvality, jako například dostupnost, spravedlivá cena, rovný přístup a to většinou soukromí poskytovatelé neberou v úvahu. Nicméně je to důležité, když hovoříme o veřejném zájmu. Dalším hlavním tématem je, jak vybudovat partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, taková, která vyplní veškerá očekávání, která od nich máme, pokud jde tady o veřejné statky a veřejný zájem. Teď už máme tedy Eh, odborná centra eh, pro tato partnerství ze strany Evropské banky, například investiční, ale zahrnutí těchto partnerství do evropských strukturálních fondů a jejich zapojení tedy bylo vždycky velkou výzvou vzhledem k eh, omezením v předpisech. Dále, jak využít sociální podnikání? To je stále větší totiž součást poskytování služeb veřejného zájmu zvlášť od hospodářské krize. V celé řadě zemí sociální podnikání je stále více důležité a my musíme poskytnout stabilnější eh, regulativní, eh, regulační prostředí a podporu, tak aby se mohlo toto odvětví dále rozvíjet. Dále. Výzva pro celou řadu místních orgánů je demografická polarizace, tedy že se populace koncentruje do určitých míst a e, počet obyvatel klesá. tady je důležitá výměna informací, eh, informací a dobrých praxí o tom, ohledně toho, jak se s tím vyrovnat, jak se má poskytování služeb tedy přizpůsobit stárnoucí populace ten, těmto změnám demografickým. Tady jsou obrovské možnosti výměny zkušeností. A poslední věc, kterou chci zmínit, je přeshraniční integrace, pokud jde o poskytování SGI ještě můžeme eh, udělat velký pokrok v tomto směru. A samozřejmě je to zásadní věc, pokud jde o evropskou úroveň, protože tady jde o to, jak překonat regulační, kulturní, jazykové bariéry mezi členskými státy. If we look now at current, uh... Podívejme se nyní na to, jak přispívá ESIF k těmto službám. Vidíme, že to je, jsou příspěvky na investice, nikoli tolik na poskytování samotných služeb. Dále si všimneme, že zásada koncentrace v rámci ESIFu celými těmi tematickými cíly vlastně sni, zúžuje ten záběr. Ve strukturálních fondech eh, jsou některá témata eh, vlastně, která vynechávají tyto služby, například vzdělání může pomoci eh, lepšímu fungování pracovního trhu, mm, jak to, tyto vstupy těchto služeb do různých sektorů jaksi nejsou v souladu s těmi tematickými cíly každého toho eh, programu ESIFu. Všímáme si také, že neexistují zvláštní eh, ustanovení či předpisy, které by se dotýkaly SGI, tedy těch služeb obecného nebo veřejného zájmu. Vzhledem k tomu, jak tyto aktivity fungují, jak jsou prováděny, nejsou vlastně v tom eh, nařízení o ESIFu žádným způsobem zohledněny. Víme také, že eh, na nadnárodní programy ETC eh, se tohoto dotýkají a hrají důležitou úlohu při poskytování těchto služeb a e, také zvyšování povědomí o těchto službách. Když se podíváme na osvědčenou, pos, pos, osvědčenou praxi, někde se podařilo, například v severní Švédsku máme nadnárodní centra školící pro rekvalifikaci e, to jsou také na francouzsko-německé, eh, francouzsko-německé hranici. Takové takové integrované eh, služby přes hraničí a ty ale vznikaly dlouhodobě. A než se dostaneme k takovýmto eh, výsledkům, je velmi obtížné se k ním dostat přes ty omezené Eh, programovací eh, období, tak abychom dosáhli těchto dobře fungujících služeb. A to jsou ty dva příklady, které jsem zmiňoval, osvědčené postupy v těch dvou místech. Eh, jak vypadá fungování těch příspěvků z ESIFu na základě dvou příkladů? Eh, jednak je to ten tematický cíl až k těm vlastním eh, operačním programům. Ten první příklad je sociální bydlení na Maltě. Investiční priorita je regenerace ehm, opominutých komunit, deprivovaných komunit a podle tohoto eh, cíle eh, tady se zaměřuje tento cíl na kvalitnější bydlení na Maltě, mm, vytvoření veřejného prostoru a eh, regenerace veřejného prostoru a zlepšení sociálního eh, bydlení. Zdůvodnění bylo takové, že Mm, tou investicí dojde eh, zlepšení sociální integrace a i zdraví obyvatel. Když eh, analyzujeme uvažování těch, za těmi to trestojí za těmi to jednotlivými kroky, tak to je zase ta tautologie, kterou jsem zmiňoval na začátku. Eh, ten, ty vstupy nebo vklady SIFu jsou relevantní, po, protože tady je negativní dopad na zdraví a sociální integraci integraci. Pokud cílem je tedy zlepšit zdraví a zlepšit sociální integraci, můžeme si klást otázku, zda jiné typy investic by nemohly být uh, účinnější uh, na zlepšení zdraví a sociální integraci. Eh, třeba něco jiného se mohlo učinit eh, mm, a ta logika mohla eh, být taková, že nejenom sociální bydlení, ale jiné typy investic by v tom mohly, s tím mohly jít v ruku v ruce eh, politika veřejných zakázek tady vstupuje do té mm, politiky soudržnosti a není jasně řečeno, jak uchopit tyto eh, služby. Například, jakým způsobem to zasáhne celý ten bytový eh, trh, protože je možné. Vycházíme tedy z toho, že to eh, prostředí tam je negativní. Kdybychom vyšli z logiky politiky soudržnosti, máme zde politi- cíle a politiky teritoriální soudržnosti a ty by měly předurčit logiku té investice a ne obráceně. E, protože toto se nečiní, tak se dělají takové investice, které mohou být legitimní a zlepší to životní prostředí, ale otázka je, zda to je konsistentní s tím, jak exist, jaké je zdůvodnění politiky soudržnosti. Jiným Jiný způsob či jiný příklad je širokopásmový přístup v Estoncu. Ta priorita je mm, rozvíjet tyto sítě širokopásmové e, po celém Estonsku, to bylo to, to, to druhý krok v operačním programu, tedy je pak uvedeno zlepšit pokrytí širokopásmovým internetem a provádění elektronických služeb což povede, to je to zdůvodnění, k rozvoji digitální ekonomiky a růst e, znalostí. Zase můžeme říct, že toto je legitimní postup, že skutečně tím širokopásmovým internetem dosáhneme toho, že se bude rozvíjet digitální ekonomika, že se budou rozvíjet uh, ty znalostní, znalostní ekonomika. Mimo strukturální fondy však vidíme, že někdy toto takto nefunguje, protože to s, samotné zaměření na digitální ekonomiku může vést k větší eh, to samotné zaměření může vést k větší poptávce a ta širokopásmový internet může vzniknout ze soukromých investic jaksi samovolně. Takže ta logika, která vychází z toho, té infrastruktury, budeme investovat do infrastruktury, ta, je, ta plyne z toho, že se vlastně, eh, že kohezní politikou prostupuje celá ta politika veřejných zakázek, tudíž se zaměříme na to, že se bude vytvářet nějaká infrastruktura, která vlastně vlastně chybí, ale která by mohla zároveň vzniknout i jinou cestou. Jaké jsou tedy nedostatky, které bych tady zhrnul toho, těch in, investic z ESIFu do těchto služeb? jakým způsobem mohou tyto služby přispět regionálnímu rozvoji, to je třeba dále rozvíjet, protože, jak jsem říkal, že se zaměřuje příliš na infrastrukturu, je třeba zaměřit se na dostupnost, přístupnost a, eh, a eh, další takové faktory přes celou eh, řadu opatření, které mohou vést k kohezivnímu rozvoji, který bude skutečně zajišťovat prosperitu na té regionální úrovni ten, to zaměření investic na infrastrukturu může být právě zpochybněno tímto kritičtějším pohledem na to, jakým způsobem se po, eh, poskytuje a dívat se na věci jinak. Eh, navzdory úsilí propagovat integrovaný přístup, teritoriálně integrovaný eh, přístup, vidíme, že přesto je tady zachovávána eh, odvětvová logika. To, co spadá do, do dopravy, patří k dopravě a nejsou tady dostatečné ohledy na sociální soudržnost, na mobilitu, na rozvíjení pracovního trhu. Hlavní programy v rámci ESIFu rozhodně mohou podpořit ty mm, inovativní poskytování těchto služeb eh, s výjimkou těch nadnárodních. Tady to inovativní myšlení je spíše mi, v minoritě, jakousi menší částí těch, eh, toho uvažování a těch investic. Co my tedy doporučujeme pro stávající eh, programovací období, jednak osvětu mezi řídícími orgány, monitorovacími orgány, aby využívali pohled těchto služeb eh, diverzifikovaným způsobem, jak služby eh, veřejného či všeobecného zájmu mohou na pomoci těmto orgánům dosahovat cílů regionálního rozvoje. Další, co můžeme dopor- doporučit, je šířit osvědčené postupy v rámci uh, těch programů ETC v rámci toho diverzifikovaného kontextu máme zde málo i více zalidněné regiony a tak dále. Dále můžeme dále rozvíjet existující nástroje pro integrované investice. Mm, to znamená ty stávající, které jsou eh, lokální a ty mohou být lépe mobilizovány k vytváření či rozvíjení služeb obecného zájmu integrovaným způsobem. to pro stávající finanční programovací období, ale další věci, které můžeme rozvíjet do budoucna po roce 2020. Eh, měli bychom se snažit odklonit se od toho eh, přístupu zaměření na infrastrukturu, na veřejnou soutěž. Měli bychom přistupovat kolaborativním způsobem, to znamená přes eh, na, přeshraničně nebo přes jednotlivá, eh, jednotlivá odvětví, jednotlivé eh, sektory, abychom dobře definovali, jaký je ten obecný zájem, který chceme naplnit. Eh, ESIF by měl být nazírán jako doplněk té politiky ehm, veřejné soutěže nebo soutěže na trhu a, a jako doplněk evropské sociálně tržní ekonomiky eh, protože obojí má svou logiku a měli by se vzájemně doplňovat. Měli bychom se odklonit od toho odvětvového přístupu a zaměřit se více na, ten, na tu kohezi, to znamená integrované teritoriální přístupy. Další doporučení eh, monitorovat poskytování služeb obecného zájmu na podregionální úrovni, nižší než regiony Eh, někdy si vlastně nevidíme ty nesrovnalosti, pokud jde o přístup, protože když se podíváme na ten nejnižší úroveň jednotlivé čtvrti, jednotlivé obce, zlepšení, monitorování by mělo zviditelnit tyto služby a mělo by z toho být patrnější, proč se někde nedaří a proč se někde naopak daří. EGTC, a tedy e, skupiny teritoriální spolupráce, by mohly e, pracovat také lépe s těmito službami. Tady máme jenom malý omezený výčet těch dobrých příkladů, zatím se to e, příliš nečení. Přenášení eh, osvědčených postupů v oblasti poskytování služeb obecného zájmu v takovémto mainstreamu dialog mezi programem ESIF je určitá možnost, určité tendence jsou tady v té stávající strategii makroregionu. Ta strategie makroregionu již vytváří určitý rámec pro služby SGI, například u Jaderského moře nakládání s odpady. To bylo velmi dobře v, tom makroregionál, v té makroregionální strategii rozvinuto lépe vyhodnotit přidanou hodnotu těchto služeb, zejména v odlehlých oblastech, protože tam je poskytování těchto služeb dražší, finančně eh, náročnější a často obtížně se zdůvodňují tyto vyšší eh, náklady. Aby mohly být skutečně legitimizovány, je třeba vysvětlit a řádně vyhodnotit tu přidanou hodnotu, co je přidanou hodnotu za ten náklad, který tam eh, je investován, za ty náklady, které vznikují zejména v těchto odlehlých oblastech porovnat s tou ekonomickou přidanou hodnotou, kterou, kterou tyto služby mají v tom, že vedou k další ekonomické aktivitě podpora ze strany SIFu, jakým dalším způsobem by mohla po, eh, podpořit sociálně-ekonomické iniciativy. Tady bychom explicitně se měli zamyslet nad tím, jaké předpoklady je třeba vytvořit, aby mohly eh, aktivity dále fungovat, protože celá řada těch aktivit vychází z dobrovolnických a neziskových aktivit. Eh, děkuji, děkuji za eh, tuto zajímavou prezentaci, která eh, byla plná informací a pokryla celé to téma eh, důkladně. Nyní dávám prostor kolegům na otázky či komentáře. Pan Nielsen. Proto Svenska sovět. díky. Budu hovořit švédsky, protože řečník rozumí přímo švédštině. Já jsem eh, nebyl členem výboru, když byla tato studie zadána, ale chtěl bych za ní poděkovat. Já jsem si přečetl eh, rezimé, podíval jsem se na to a v podstatě eh, jsem s tím srovnával moje zkušenosti z dob, kdy jsem byl starostou. A ten text potvrzuje moje zkušenosti a také to naznačuje budoucí cesty. Ve zprávě jsou uvedena fakta, jsou tam doporučení, také se hovoří o nedostacích. Možná, že nejdůležitější výsledek eh, je v těch následujících připomínkách, které uvedu. Stále jednoznačně se ukazuje, že obce musí se čím dál více účastnit těchto aktivit a že privátní sektor vstupuje do těchto aktivit stále více a je tady také větší akceptance, větší soudržnost. A já si myslím, že toto by mělo být podporováno. Měly by tady být podněty. A to jsou také hlavní principy, o které se opírá tato politika a to je pozitivní. Já to říkám také jako předseda parlamentní meziskupiny pro sociální ekonomiku. Tento aspekt může sehrávat velmi důležitou roli, ještě důležitější, než tomu v realitě je v některých členských státech. Další důležitý bod. Stále méně potřebujeme sektoriální politiku musíme se mnohem více soustředovat na politiku soudržnosti. A pokud se nám toto podaří, tak pak můžeme vybudovat také účinnější projekty, lepší systémy. A v takovém případě pak tyto projekty budou vykazovat lepší výsledky. My jako výbor REGI bychom se měli věnovat těmto úkolům. A měli bychom požádat sekretariát, aby si toto důkladně pročetl a aby to převtělil do naší práce. A samozřejmě to nevylučuje spolupráci s ostatními výbory, například s Ekonem, když se jedná o vyhodnocení evropského semestru nebo ekonomické politiky, tak se můžeme stále odkazovat na tuto studii. Takže myslím si, že je to velice užitečné. Srdečné díky. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Další přihlášený do diskuse je pan Bogovič. Že... Krát no, krát děkuji za tuto studii, která je velice důležitá pro naši budoucí práci a také pro budoucí směřování našeho výboru REGI kde se musíme zabývat budoucností politiky soudržnosti. Já se připojuji k těm, kteří jsou přesvědčeni, že sociální soudržnost v určitém členském státu Evropy musí být jednou z nejdůležitějších politik naší budoucnosti. A proto je velmi zásadní abychom se snažili o vytvoření konkurenceschopnosti v Evropě a v této souvislosti musíme také zajišťovat sociální soudržnost. Existují velké rozdíly mezi členskými státy, existují také velké rozdíly v rámci jednoho členského státu. I já jsem byl celá léta starostou a musím říci, že existují také velké rozdíly z hlediska kvality toho veřejného sektoru. Častěji jsem již zdůrazňoval, že kvalita veřejného sektoru se musí zlepšovat a musíme tímto způsobem odstraňovat chudobu. A to tato studie také velice názorně ukázala. Chtěl bych zdůraznit následující faktory. Demografický vývoj a změny z hlediska složení demografie, to všechno je známé, známé prognózy a klíčovou otázkou je stárnutí Evropy. Existuje celá řada nových nástrojů, které by měly pomoci Evropě najít správnou odpověď na demografickou změnu já mám zkušenosti ze Slovenska. Existují domy pro seniory, kde žijí lidé, kteří už se nemohou postarat sami o sebe, ale paralelně k tomu existují také možnosti dostávat pomoc a zůstávat ve svém bydlišti. A musíme se snažit snižovat také náklady na takovéto služby, protože Eh, je dobré, pokud lidé mohou zůstávat ve svých domovech. Musíme tedy podporovat i tyto směry. Pak existují také jakési jednodenní stacionáře. I ty bychom měli podporovat a i zde je možné snižovat náklady těchto služeb. Tito lidé eh, mohou pokračovat ve kvalitním eh, životě. Sociální transfer, to je klíčové téma. Také z hlediska transferu ve prospěch nezaměstnaných. A v této souvislosti v mojí zemi, ve, Slovenc, ve Slovensku, je to tak, že mladí lidé často přemýšlejí, zda vůbec se vyplatí pracovat. A mnozí z nich se rozhodnou, že zůstanou nezaměstnaní, že nebudou pracovat, protože požívají eh, sociální podpory pro děti a tyto transfery sociálního typu jsou v podstatě vyšší než příjmy, které by tito mladí dostávali, pokud by eh, byli profesně aktivní. Já si myslím, že co se týče veřejného sektoru, tak eh, musíme ho vytvářet eh, tak, aby náklady na tento veřejný sektor se snižovaly. Já podporuji takovýto druh studií, Myslím si, že si můžeme vyměňovat osvědčené postupy a můžeme hovořit o jednotlivých regionech, můžeme tedy porovnávat tyto zkušenosti. A musíme konstatovat v závěru, že tady neexistuje nějaké paušální řešení v Evropě, které by bylo vhodné pro Evropskou unii. Musíme se zaměřovat na konkrétní regiony a musíme je zohledňovat. Takže vítám tuto studii a myslím si, že je to dobrý základ Čič, the floor is yours. Paní Tomášič, prosím, máte slovo. Zachválujem na... Jenom eh, stručně děkuji za tuto rozsáhlou eh, studii, kterou bych si dovolila velmi stručně schrnout. Ta pravidla, která máme, jsou velmi komplikovaná. Máme eh, termíny, které se nedodržují a když se to eh, pokoušíme nějakým způsobem napravit, vytváříme ještě komplikovanější pravidla, takže myslím si, že bychom měli ta pravidla, která existují, zjednodušit, ale zároveň se také eh, nevzdávat kvality a držet se nastavených termínů. Ano, bylo to velmi krátké. Pan Van Nistelrooy. Dat eh, als ik bladzijde 118 en 119 even voor me neem. Děkuji. Já vidím z těch uváděných údajů, že tady je konkrétní návaznost toho, co máme v předpisech nařízení a dalších prvků, které se týkají těch služeb obecného zájmu. Takže ta provázanost tady je 533, říká, že eh, se týkají toho, této problematiky, nicméně nejdou dostatečně do eh, detailu. Nevytváříme dostatečnou tu návaznost, třeba že to v tom té právní úpravě máme. A otázka, kterou bychom měli mít a měli bychom ji položit sekretariátu, kdy, v kterém okamžiku se budeme tímto zabývat, touto lepší návazností či provázaností <clears throat> hovoříme o tom, že je to v zásadě politika soutěžní, která spadá tež pro, do naší odpovědnosti, ale je to nyní nastala vhodná doba, abychom tak činili. Eh, 118 na straně 118 eh, je toto také řečeno, ale nevím, a to je asi otázka, kterou si kladu, zda by to mělo být eh, jakási klíčová, hloubková eh, reforma, či pouze nějaká drobná, protože je tady celá řada aspektů, energetika, Eh, další reformy eh, dopravy, státní pomoc, legitimní, tedy oprávněná státní pomoc. Tady jsou jasná ustanovení, ale některá ustanovení i soutěžní politiky jsou jasně definována. Máme tedy revidovat celý ten systém, či máme spíš přemýšlet jenom o částečných oblastech lepší podpory. Pan Bogovič mluvil o těch překryvech, těch eh, přeshraničních otázkách jako přístup k přeshraniční například těmto službám do nemocnic. To bychom měli lépe podpořit, to jsou ty jednotlivosti, ale nevím na základě těch doporučení, co konkrétně bychom měli činit, jaké konkrétní kroky. Možná se s tím musím ještě lépe seznámit s celou tou zprávou. V několika následujících dnech a tady zmiňujete například pojem sociální bydlení, chápu, že to spadá do služeb obecného zájmu, ale když vidíme, jak to jednotlivé země eh, řídí, někde jsou ty služby obecného zájmu v nějakých družstvech, někde vidíme eh, eh, různé jiné iniciativy, které toto činí takovým polosoukromým způsobem. V jiných zemích je to zcela v rukou státu, takže můžeme postupovat centrálně v takových situacích, ale musíme detailně analyzovat legislativu v jednotlivých členských zemích, abychom vůbec eh, viděli, zda je to něco, co je možno regulovat centrálně, protože když přijmeme předpisy, pravidla, pak říkáme, toto je něco, co je, mm, kde vzniká povinnost tak konat. Chápu, že je to velmi obtížné. Bolkensteinová směrnice byla takovýmto způsobem napadána, protože bylo řečeno, nemůžeme to upravovat z evropské úrovně. Takže pravidla soutěžní jistě, ta na to e, patří, ale zároveň ta ty před podmín, podmínky ex ante, které stanovujeme, by neměly být zas až tak detailní, protože to potom brání flexibilitě. Ten, ty systémy jsou již velmi složité, pořád se hovoří o zjednodušování, nicméně ty věci jsou složitější. Takže si kladu otázku, jak se toho zhostit. Dobrá otázka, říká paní předsedkyně, pan Rodriguez, prosím. Dobrý eh, Eh, Děkuji. Já bych chtěla skutečně poděkovat srdečně za prezentaci, kterou autor eh, zde měl. Blahopřeji vám. Je vzácné, že se ve zprávách také zmiňují velmi odlehlé regiony Hovoří o vzdálených regionech, ale nehovoří se o těch nejvzdálenějších regionech Evropské unie. Víte, že tyto regiony eh, jsou zmíněny ve smlouvě v článku 349 a chtěl bych vám položit otázku ohledně stránky 139. Je tam odstavec, který je věnován právě těmto regionům. Mám dvě přímé otázky, které bych vám chtěla položit. Byla bych ráda, kdybyste mohl upřesnit tento složitý odstavec. Je opravdu obtížné ho správně pochopit. Mám pocit, že jeden faktor tady nebyl příliš jasný. A sice týká se to evropských investic. Jakým způsobem tyto investice mohou podporovat služby obecného zájmu? V tomto odstavci se hovoří o tom, že ty náklady v těchto nejvzdálenějších regionech jsou velmi vysoké. Jakým způsobem se toto dá řešit. Byla bych ráda, kdybyste mi poskytl více informací. Je to jeden odstavec, eh, který obtížně interpretuji. Bylo by dobré, kdybyste to precizoval. A děkuji mnohokrát. Jste připraven zodpovědět všechny ty dotazy, které tady zazněly? Výborně. Nejdříve ze všeho dovolte, abych poděkoval za všechny tyto dotazy za vaše laskavá slova na adresu naší studie. Já si vezmu příklad z nizozemského sociálního bydlení, protože to jsme tady zmínili. V Nizozemsku už se to upravuje tedy vlastně na eh, evropské úrovni, protože dříve eh, Nizozemsko k tomu při, přistupovalo z eh, hlediska univerzálního sociálního bydlení. A to vlastně potom vlastně nevyhovovalo z hlediska pravidel pro, konkuren- pro hospodářskou soutěž. Proto se celý systém přizpůsobil, aby tedy odpovídal evropským pravidlům evropské integraci. To bylo naprosto legitimní. A otázka potom byla, když se tady něco takového změní, tak z hlediska územní soudržnosti, sociální soudržnosti jsou potřebné nějaké, nějaká opatření pro to, aby se tedy ten proces evropské integrace eh, tedy přizpůsobil protože došlo k té deregulaci v Nizozemsku. Protože máme politiku soudržnosti a politiku hospodářské soutěže a já si myslím, že tady je vlastně potřeba je eh, koordinovat. Protože to jsou ty dva, dva základní pilíře evropské ekonomiky. A já naprosto souhlasím s tou myšlenkou, že tady bojujeme s časem. Bojujeme s tím, jak rychle probíhá deregulace, která částečně souvisí s, se soudním systémem, s justicí, jsou to různé procesy, které jsou velice rychlé a neví, my si klademe otázku, zda vůbec můžeme držet krok s, tou, s tím vývojem, eh, s tím způsobem, jak se evropská politika soudržnosti vyvíjí a implementuje. Je to velká výzva, já tady nemám žádné univerzální řešení, ale myslím si, že je důležité o tom hovořit, o té otázce načasování, jak můžeme udržet krok s tím nejnovějším vývojem. Dále nejvzdálenější oblasti, nejvzdálenější regiony a poskytování služeb obecného zájmu tam. Samozřejmě pokud jde o investice, tak tam už je veliká podpora pro investice v těchto oblastech, to je základní princip. A pokud jde o poskytování těchto služeb, tak ESIF obecně nepodporuje samotné poskytování těchto služeb, ale může a také to dělá podporovat eh, přenos dobrých osvědčených postupů jsou tady samozřejmě určité podobnosti a rozdíly, Samozřejmě mezi různými nejvzdálenějšími oblastmi jsou to eh, třeba ostrovy nebo ty oblasti na severu nízce, eh, osídlené. Ale je možné samozřejmě tady vést ten, tento typ dialogu v rámci strukturálních fondů, takže já bych se skutečně tady, tady podpořil tu myšlenku eh, dialogu a možného přenosu evropských modelů. A je tady něco, co se někdy objevuje a je to velice nebezpečné právě pro ty nejvzdálenější regiony a to je rovný přístup. My, pokud říkáme, že všichni musí mít rovný přístup, tak často ve skutečnosti dojdeme k tomu, že to vlastně nemá smysl, protože na malém izolovaném ostrově samozřejmě nebudete mít stejný přístup k dopravě, k nemocnicím, k zdravotní péči. Prostě je potřeba zhodnotit ty potřeby tak, takové, jaké jsou je potřeba eh, zachovat sociální soudržnost, je prostě potřeba, jak se, aby život byl vůbec možný v těchto oblastech. A někdy to je naopak kontraproduktivní, když si řekneme, ano, tyto oblasti nám jaksi nezapadají do toho jednotlivého modelu toho, jak by se Evropa měla vyvíjet. Děkuji vám mnohokrát, říká paní předsedkyně. Tímto jsme tu rozpravu ještě neukončili. Nevím, jestli pan Nistelrooy, pan Nistelrooy. Já vidím, že teď máme tady dvě nohy, ty dva pilíře a jedno tělo té politiky, ale teď mi není jasný ten zbytek. Já to nechci komplikovat. Já bych chtěl, aby politika soudržnosti dosahovala lepších výsledků. A abychom to mohli udělat, tak komise prostě jsou, je minimálně tady součástí Eh, toho, toho těla té politiky. Dobře, dáme tady část, politi- eh, dáme tady komisi příležitost se podívat, prostudovat si celou studii. Nevím, jestli už teď chcete něco říci zástupci komise. Já myslím, že to je velice složitá otázka a rozhodně si zaslouží podrobnější rozpravu. Především to, co říká pan Van Nistelrooy, tedy ta otázka té složitosti systému a dalších prvků, které do toho potřebujeme začlenit samozřejmě chceme eh, zjednodušovat, my všichni, ale je to složité. Já zareaguji na jednu konkrétní věc. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě do té rozpravy, takže jsem si nevyslechl všechno, co tady zaznělo. Ale myslím si, že tady je jedna důležitá věc a sice, že bychom neměli politiku soudržnosti přetěžovat. Zodpovědnost za soudržnost podle smlouvy, tedy hospodářská, sociální, územní soudržnost, to je sdílená eh, odpovědnost mezi Evropskou uní a členskými státy. A já si myslím, že především pokud je o to téma přístupu ke službám, přístupnosti služeb, tak tady máme zásadu subsidiarity a rovnováhu mezi tím, co dělá Evropa, EU, a co dělají členské státy. Takže si myslím, že toto je důležitá věc, kterou musíme vzít v úvahu. A velice mě zaujalo to, co tady zaznělo o bydlení protože to je především kompetence, výsadní kompetence členských států. Samozřejmě se tady můžeme obecně eh, o tom zamýšlet a toto všechno musíme vzít v úvahu. Děkuji, říká paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Rozhodně toto není naše poslední rozprava, ve které využijeme tuto studii, takže vám mnohokrát za tuto studii děkujeme a za její představení. A teď se můžeme eh, přesunout k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je oprava nařízení 1303 z roku 2013. To je to takzvané eh, nařízení o společných ustanoveních, o obecných ustanoveních. Je to oprava, protože tam došlo k určitým technickým a, a jazykovým chybám v tomto textu. Sekretariát vám 6. Eh, června rozeslal to, tuto opravu. Ten dokument eh, obsahuje 13 oprav čistě technické, te, technické či jazykové povahy v porovnání s tím textem, který byl schválen v roce 2013. Eh, na těchto změnách se shodli právníci parlamentu, rady a komise. Sekretariát rady nás informoval o tom, že to, ta oprava byla už schválena členskými státy a my jsme souhlasili s tím, že v našem výboru tady shodli jsme se 24. 25. května na postupu, který my využijeme v našem výboru. Teď tedy začíná běžet 24-hodinová lhůta, během které můžete sekretariátu předložit námitky vůči této opravě. Takže Lhůta je 12 hodin zítra v pátek 17. června. Pokud nepři, ne, dostaneme žádnou uh, námitku či žádost o opravu, eh, potom po, budeme považovat toto, tuto opravu za schválenou. Pokud obdržíme nějaké námitky, budeme o nich hlasovat, o této opravě v červenci. Pane eh, Bregoviči, chcete ještě něco říci? Ano, děkuji mnohokrát. Já chci jenom říci, že ta oprava je výsledkem velice dlouhého procesu. A komise skutečně už by byla velice ráda, aby to bylo rychle schváleno, protože pokud to neschválíme teď, dostaneme se potom do potíží eh, v dalších možných legislativních procesech, takže bychom se chtěli velice tedy, chtěli bychom požádat váš výbor, aby to pečlivě prostudoval, ale také, aby postupoval co možná nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Máme tedy 24 hodin a poté budeme vědět, jaké je rozhodnutí členů výboru. Pokračujeme dále. Bod různé. Nevím, zda někdo chce zmínit něco v rámci bodu různé. Zdá se, že ne. Dobře, teď vám tady připomenu, že naše příští zasedání proběhne 13. července 2016 ve středu bude to od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. A dále budeme pokračovat ještě ve čtvrtek 14. července dopoledne, to znamená od 9 do 12.30 hodin. Tím tedy končím dnešní zasedání a požádám ty, kteří zůstanou na zasedání koordinátorů, aby zůstali zde v sále. Budeme tady pokračovat eh, neveřejným zasedáním koordinátorů.